Bien, si vous voulez bien cesser les conversations. Takže prosím, přestaňte se bavit. A nebo pokračujte na chodbě. Děkuji. Zahajujeme druhé pracovní zasedání a jak jsme se včera dohodli, když jsme přijímali pořád jednání, požádám naši zpravodajku o e, mikrofinančních nástrojích paní eh, Kingu Kurz, aby bilancovala stav vyjednávání v neformálním trialogu v radě a komisi o stanovisku, který jsme přijali. Máte slovo. Ah, yeah, now it works. Thank you. Uh, Dnes budeme mít schůzi coreper a odpoledne budeme vědět více o tom, zda rada a ustoupí ze svého postoje. Naposledy se zdálo, že rada se vzdává pouze malého část, malé části svých požadavků. Existuje zde nebezpečí, že pro některé členské státy není tento program dostatečně důležitý. Není pro ně tak důležité převést peníze z progresu Mohlo by dojít k tomu, že celý program bude narušen postojem rady. Dnes ráno jsme s různými politickými skupinami diskutovali o tom, že když dosáhneme v parlamentu dohody o 25 milionech na rok 2010, potom to bude pořádku pro nás jako pro začátek. Pokud tedy dosáhneme této dohody uvnitř parlamentu, potom se můžeme zamyslet nad tím, že se vzdáme něčeho z progresu. Existují, existují zde různé názory v různých politických skupinách ale zdá se, že skutečnost je taková, že progres v následujících letech bude narůstat kvůli plus 100 milionů, které odhlasoval parlament. A utrácení v položce progres eh, ne, není tak rychlé jako přísun zdrojů. Takže když na čtyři roky dáme 40 milionů do roku 2013. 40 milionů z programu Progress, potom to tento program v následujících letech neohrozí. A pokud se podíváme na to, jaký byl postoj rady v posledním trialogu, rada říkala, že mohou přijmout nejen 100 milionů, ale 115 milionů. Můžeme zde zmít tedy další peníze navíc. A mohlo by dojít k tomu, že zde budeme mít 40 milionů čerstvých peněz z jiných zdrojů, ne z progresu, a poté dalších 40 z progresu. Ale je jasné, že minimální částka pro začátek je 100 milionů, nižší je možné přijmout. Takže to je náš základní postoj. Existují zde stále ještě různé názory eh, na to, jak moc můžeme využít prostředky z progresu. Když dáme 40 milionů z progresu plus 25 milionů eh, nových peněz, a potom eh, to znamená, že budeme mít 65 milionů a dá se očekávat, že rada přispěje zbytek do výše 100 milionů, nebo možná to bude 50 na 50. Uvidíme, jak to bude při následujícím vyjednávání. Dnes odpoledne budeme vědět více. Koreper probíhá dnes odpoledne. Zároveň se musíme dohodnout s lidmi zodpovědnými za rozpočet, abychom zjistili, jaká je situace, ale můžeme zahájit tento program, pokud budeme mít zdroje na čtyři roky. Děkuji. Kdo si přeje vystoupit k tomuto bodu? Děkujeme za zprávu o vyjednávání. Pan Čava Öri. Mnohokrát děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěl stručně dodat, že Nevidím, že by zde probíhala nějaká důležitá diskuze. Jedná se především o strategické vyjednávání. Naše politická skupina to považuje za nesmírně důležitý program. Naší prioritou je, že je nutné prosadit mikrofinanční facilitu za každou cenu. Pokud budeme muset obětovat určitou částku, abychom zajistili fungování mikrofinanční facility, potom jsme ochotni tento ústupek učinit, protože je to důležitá priorita. Pan Thomas Hendl. Thomas Hendl. Ich will nur darauf hinweisen. Já bych chtěl jenom poukázat na to, že mezi stínovými zpravodaji není jasně určeno, že tento program mikrofinancí dostane prostředky z progresu. Uvidíme, jak se komise pohne, jak se celá věc bude vyvíjet a jaké množství nových peněz bude dostupných pro tento program. To, co jste řekla zpravodajka, to jsou úvahy eh, vyjednávacího výboru. Samozřejmě celá věc bude záviset na tom, jak celý program bude financován. Teprve poté budeme moci, budeme moci vidět, zda existuje možnost kompromisů. Dvě politické skupiny eh, v tomto parlamentu nejsou ochotny financovat eh, program mikrofinancování z progresu. Děkuji. Pan Roger Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že se mi zdá trošku zvláštní, jak se s touto záležitostí nakládá. Sympatizuji s názorem, že iniciativa mikrofinancování stojí za to a celá řada poslanců prostě není připravená se smířit s realitou finančně ekonomické situace, kterou v Evropě a jinde ve světě zažíváme přistupujeme k tomu, že to je pozitivní věc, takže se ty peníze prostě najednou zjeví a do, dostaneme další rozpočtové prostředky. Komise předložila rozumný návrh. Pokud si myslíme, že facilita mikrofinancování je tak důležitá, tak můžeme zpřístupnit fondy z jiných programů. A kolegové v tomto výboru rozhodili rukama a řekli, nikoli, to prostě není možné. Prostě peníze nejsou neomozené. Máme určitý objem a s těmi prostředky musíme pracovat. Pokud tu je tak skvělý nápad o mikrofinancování, tak musíme přesunout peníze, peníze odinut. A měli bychom se zbavit představy, že utrácíme peníze daňových poplatníků bez dalšího. A myslím si, že návrh komise je naprosto rozumný a nástroj mikrofinancování je důležitý a neměli bychom pokračovat v této diskusi. Přeje si někdo další vystoupit? Nezdá se, že by tomu tak bylo, takže doplním snad poznámku. Jako v každém lidském podnikání, když se věci nedaří, tak je třeba se odrazit od dna a investovat a některé investice mohou být eh, strategické, mohou mít multiplikační efekt. Myslím, že většina členů výboru se domnívá, že nástroj mikrofinancování patří právě k těmto užitečným investicím, zejména v době krize. A není to asi menšina členů výboru. Tato iniciativa byla prosazována parlamentem již dlouhou dobu. Je převzata i komisí a právě proto že se nacházíme v krizi. Budeme mít možnost se vrátit k výsledkům tohoto jednání po dalším trialogu, který proběhne příští úterý. A příští informační zpráva bude podána koordinátorům, protože tato informace bude prostě rozeslána jinak eh, e-mailem a pokud si přejeme, aby tento program se stal realitou, bude třeba to odhlasovat na prosincovém plénu. Ale myslím, že ti, kteří převezmou odpovědnost na sebe, aby zabránili takovému projektu, budou muset se vyrovnat s následky. Paní zpravodajko, chcete se k tomu vyjádřit? Děkuji. Ne, prozatím nikoli, nemám další informace. Děkuji mnohokrát. Takže tímto ukončíme tento informační bod a navrhuji, abychom přešli k bodu následujícímu našeho pořadu jednání. Náš host už zatím není, takže vyčkáme, až se k nám připojí náš host.

antes de mirar, antes de seguir. autónomo. Vážení kolegové, prosím, zaujměte místa. Máme tady našeho hosta. Takže výborně, dostáváme se k bodu 8 na pořadu jednání a já předám slovo panu Boninovi z výzkumného střediska Evropského hospodářství to je totiž středisko, které bylo zodpovědné za studii, kterou mi předchůdci tady v tomto výboru chtěli uspořádat. Jde o e, souvislost mezi tvorbou pracovních míst, inovacemi, vzděláváním a odbornou přípravou. Tato studie byla provedena ve spolupráci s Rakouským ústavem pro ekonomický výzkum. Pane Bony, nemáte slovo. Předložte nám výsledky této studie a potom kolegové vám položí několik doplňujících otázek. Máte slovo. Děkuji za úvod. Budu hovořit anglicky. Mám zde krátkou prezentaci týkající se studie. Je to skutečně krátké shrnutí, asi 10 až 15 minut a poté, doufám, bude následovat živá diskuse. Nejdříve budeme hovořit o pozadí a cílích eh, studie a poté o inovacích, lidském kapitálu a zaměstnanosti, to je takový trojuhelník. Poté budeme hovořit o hodnocení politik EU. Nemůžeme pokrýt všechno, doufám, že se k detailům dostaneme ještě během diskuse a poté se dostaneme k závěrům. Pokud jde o cíle studie a východiska studie, víte, že vzdělávání, inovace a zaměstnanost jsou důležitými aspekty Lisabonské agendy. Každý to určitě znáte. Tyto pojmy jsou velice propojené na makroekonomické úrovni. Existuje zde silná interakce mezi těmito prvky a je zde také velká interakce mezi politikami, které se soustředí na tyto proměny. Tato studie si kladla otázky, otázku, jak mezi sebou souvisí politiky v této oblasti na úrovni Evropské unie a pokud tedy se navzájem ovlivňují, jsou konzistentní? To byla druhá otázka. Zabýváme se zde tedy vzájemným ovlivňováním a z tohoto důvodu není lehké zhodnotit jednotlivé politiky. Máme zde politik více, je zde celý balíček a z tohoto důvodu se studie soustředila na to, zda na konceptuálním či empirickém základě je evropský přístup správný a jak jednotlivé politiky se navzájem ovlivňují. To je tedy stručně přístup studie. A nyní se podíváme na její obsah. Soustředila se především na e, trojuhelník inovace, lidský kapitál a zaměstnanost. Soustředili jsme se na několik otázek. Za prvé souvislost mezi inovacemi a změnou zaměstnanosti. Jedná se tedy o otázku, zda inovace, inovace vede k vytváření nových pracovních míst a lepších pracovních míst. Druhá otázka se soustředila na eh, dovednosti a inovace. Soustředili jsme se tedy na to, jaké dovednosti jsou potřeba v procesu inovací. A třetí část se soustředila na zvyšování eh, dovedností a napětí na pracovním trhu, tedy na rozdíly mezi tím, co pracovní trh potřebuje a, a jaké, jací pracovníci jsou k dispozici s jakými dovednostmi. Takže první otázka inovace a změny v zaměstnanosti. A máme zde dvě dimenze, kvalita a kvantita. Studie vychází z toho, že inovace vytváří pracovní místa. A není snadné to empiricky prověřit, ale některé důkazy na to poukazují. Já bych chtěl zdůraznit tři mechanismy, proč inovace, inovace mohou vytvářet pracovní místa. Za prvé, je zde otázka cen. Nové technologie vedou ke snižování cen některých produktů a tím se zvyšuje poptávka po těchto produktech. A tím se tudy, tudíž vytvářejí nová pracovní místa. Dále firmy, které inovují a, a profitují z tohoto procesu inovací a získávají e, nové finanční prostředky, které mohou používat na investice. Tím se opět vytvářejí nová pracovní místa. Za třetí, pracovníci také eh, profitují z inovací ve firmách, dostávají vyšší plat a to samozřejmě posiluje poptávku v ekonomice a tato poptávka opět vytváří pracovní místa. Za čtvrté, i když eh, s technologickými změnami souvisí nezaměstnanost, eh, může Eh, mí, mohou mít inovace eh, tlak na snižování eh, mest. Zde se podíváme na další dimenzi. Jedná se o kvalitu. Je zde vidět, že zde existuje mnoho strukturálních změn. Jde o to, že technické změny závisí na dovednostech zaměstnanců. Statistiky ukazují na slajdu, co se stane v budoucnosti, pokud jde o požadavky na kvalifikace. Pokud se podíváme na poptávku, eh, která bude posilována inovacemi v budoucnosti, to je ta červená část. A je zde vidět, že v budoucnosti bude růst poptávka po pracovnicích s vysokou kvalifikací vývoj bude mít negativní vliv na a pracovníky s nižší kvalifikací. A to znamená, že tento vývoj bude mít potenciálně negativní vliv na pracovníky s nízkou kvalifikací. Nyní další slide. Opět to souvisí s kvalitou, především s tím, co lidé dělají. Je to další dimenze technických změn. Dochází zde k posunu od rutinní práce a k interaktivní a kreativní práci. Zde vidíte vývoj v čase obsahu práce, toho, co lidé v práci dělají. To má samozřejmě velký vliv na to, jak by měly být upraveny, upraveny vzdělávací systémy. Vzdělávání musí produkovat lidi s vyšší kvalifikací, a v rámci této kvalifikace je nutné, aby se lidé naučili provádět jiné druhy práce ve svém zaměstnání. A tady jsou vidět dopady na zaměstnanost. Díváme se tedy na věc z druhé strany. Zde se díváme na to, jaké dovednosti jsou potřebné v rámci procesu inovací. Inovace potřebuje vynálezce. Technologický proces provádějí specialisté, kteří přicházejí s inovacemi. Statistiky eh, ukazují na některá omezení inovací. Nedostatek vzdělaných pracovníků je důležitým důvodem pro to, proč firmy říkají, že dostatečně neinovují. Takže vzdělávání je důležitou součástí eh, budoucích inovací. Existují zde, existuje zde potřeba aby lidé měli odpovídající vzdělání. Neznamená to ale, že musí být nutně vědci. Proces inovací má různé dimenze. Existuje zde technologická dimenze, ale existují zde i jiné typy eh, inovací, jako například eh, systém organizace práce nebo inovace eh, související s celkovou ekonomikou. Takže to znamená, že zde nejsou potřebné jenom um, odborné znalosti, ale také znalosti týkající se například managementu, organizace práce a tak dále. Znamená to tedy, že nejsou potřeba lidé, kteří inovují pouze v technické oblasti, ale i jinde. Inovace E, vyžadují e, dovednosti, ale také rozšiřování inovací ve společnosti vyžaduje odpovídající dovednosti. To všechno vyžaduje vzdělanější pracovníky, ale zároveň zde existují obavy z toho, že e, zde mohou existovat nesrovnalosti mezi požadavky trhu a vzdělávacím systémem. Podívejme se, jak je, jaká je situace na evropském trhu. Tato tabulka ukazuje, dvě dimenze potenciálních nesrovnalostí. Za prvé, jednotlivci tvrdí, že eh, mají pocit, že všechny jejich dovednosti nejsou využívány v jejich práci. To znamená, že to jsou překvalifikovaní lidé a mohli by dělat něco lepšího. Pokud se podíváme na levý sloupeček tabulky, 60 Evropanů tvrdí, promiňte, 54% eh, tvrdí, lidí tvrdí na evropském trhu, že jsou překvalifikovaní na svoji práci. Je zde ale ještě jiná dimenze a to, zda lidé pracují v zaměstnání, které vyžaduje eh, jejich kvalifikaci. Zdá se, že eh, mnoho lidí není odpovídajícím způsobem kvalifikováno, ať už jsou překvalifikovaní nebo eh, podkvalifikovaní. Jedná se o téměř 60 lidí. A lidé mohou být vzdělaní jako biologové a pracují jako eh, vedoucí pracovníci ve firmě, která se zabývá úplně něčím jiným. Znamená to, že nejsou překvalifikovaní, ale jejich dovednosti, přímo jejich dovednosti nejsou v práci využívány. 21 lidí pracuje v zaměstnání, které odpovídá jejich dovednostem a které odpovídá také jejich původní kvalifikaci. Takže co tento jev znamená? Poukazuje na to, že nesrovnalosti tohoto typu jsou zcela eh, obecné a rozšířené. Nesouvisí jenom eh, s se špatným systémem vzdělávání, ale také s tím, že eh, vzdělávání se nepřizpůsobuje pracovnímu trhu. Pravda ale je, že eh, se jedná o všeobecný jev, který nemusí být eh, nutně špatný. Může jít zkrátka jenom o to, že lidé potřebují více času na to, aby našli odpovídající místo. Může to být ale také signál velkých problémů v ekonomice, a které je nutné řešit politikou samě, zaměstnanosti. Takže to, byly, a, to byl ten teoretický základ. A teď a, něco k politikám EU. Za prvé, konzistentnost cílů na evropské úrovni. My jsme přišli s několika závěry vyšší vzdělávací cíle plně odpovídají cílům zaměstnanosti a inovací, protože vyšší vzdělávání samozřejmě eh, je nutné pro dosažení eh, vyšších inovací, větších inovací a tudíž pro vytvoření nových pracovních míst. Za druhé, eh, cíle inovací jsou konzistentní s cíly zaměstnanosti. A inovace, jak už jsem řekl, vytváří pracovní místa. A za třetí, vysoké cíle zaměstnanosti jsou obecně konzistentní s cíly vzdělávání. Zmínil jsem, že zde existují určité neslovnalosti mezi, mezi požadavky trhu a vzděláváním, ale eh, nejedná se o jev, který by neustále narůstal. Ačkoliv v ekonomice máme vyšší kvalifikaci, nejsme svědky toho, že by tento jev nesrovnalostí, nevyužívání dovedností v práci um, se nějakým způsobem zvyšoval. To znamená, že uh, máme více kvalifikovaných pracovníků, ale poptávka po nich je také větší. Nyní hodnocení některých politik EU. Uh, za prvé iniciativa nové dovednosti pro nová pracovní místa. Zde jsme přišli na to, že eh, nesrovnalosti mezi požadavky trhu a vzděláváním jsou předmětem obav. A je tomu tak správně, protože zde jde o problém. Je ale třeba uvědomit si, že tyto nesrovnalosti nejsou způsobeny jenom tím, že eh, vzdělávací systém dodává špatné dovednosti nebo eh, nedostatek dovedností, ale souvisí to také s tím, že pracovníci se dostatečně nepohybují mezi eh, pracovními místy, aby nakonec našli to správné pracovní místo pro své dovednosti. A pokud je o ten trojuhelník inovací lidského kapitálu a zaměstnanosti, a zdá se, že zde existují problémy s předvídáním potřeb pracovního trhu. Je totiž velice těžké předvídat strukturální změny na trhu práce a z tohoto důvodu je těžké eh, přijít s odpovídajícími politikami, protože eh, zde existuje problém s předvídáním. Další bod. Další důležitou součástí evropských politik je politika Evropského sociálního fondu. fondu. Zde máme dva body, jedná se o velice široký program, ale v tomto kontextu je důležité především to, že tato politika může přinášet nápravu v, přípravě, v případě, že inovace má nežádoucí strukturální dopady. Jak už jsem řekl, inovace upřednostňuje zaměstnance s větší kvalifikací než eh, zaměstnance s nižší kvalifikací a z tohoto důvodu je třeba tyto zaměstnance s nižší kvalifikací podporovat. Ale jak už jsem řekl, eh, je těžké předvídat eh, dopady inovací, je pouze možné reagovat na tyto dopady. A zároveň tento program může podporovat rozvoj dovedností, které potom vedou k inovacím. Takže tento program může posilovat proces inovací tím, že poskytne pracovníky s odpovídajícími dovednostmi. Další slide, prosím. Máme zde další příklady z jednotlivých členských států. Existuje zde potřeba mít integrovanou politiku vzdělávání a inovací. Jak jsme viděli, a dovednosti jsou velice důležité v případě lidí, kteří provádějí inovace. A pokud máte určité politiky inovací, je a chcete prosazovat určitý typ inovací, prosazovat určitá odvětví v ekonomice, potom má smysl snažit se podporovat specifické kvalifikace, které pomáhají tomuto procesu inovací. Takže je nutné koordinovat eh, vzdělávání s výzkumem a s inovacemi. Eh, takovýto systém existuje například ve Finsku, eh, kde programy, doktorantské programy úzce souvisí s potřebami inovací. A dalším příkladem je integrace vzdělávací politiky a politiky zaměstnanosti. A to úzce souvisí se stabilitou zaměstnanosti. E, často dochází k relokalizaci na pracovním trhu, ale bezpečnost zaměstnání, stabilita zaměstnání hraje velice důležitou roli, a protože e, tato jistota zaměstnání e, podporuje a také to, že si firmy vzdělávají své budoucí pracovníky. V některých členských státech, jako je například Německo, existují instituce, které se snaží eh, zajistit stabilitu eh, zaměstnání a v těchto oblastech vidíme, že zde existuje více specializovaných pracovních eh, sil, protože firmy si tyto lidi vzdělávají. A existuje zde systém a eh, příspěvků, který pomáhá eh, pracovníkům v období hospodářské krize. Firmy dostávají příspěvky aby si mohli ponechat své pracovníky. A v důsledku toho jsou firmy schopny udržet si odpovídající lidský kapitál ve vlastní eh, ve své firmě. A to znamená, že v těchto eh, firmách potom existuje vysoce kvalifikovaná pracovní síla a existuje zde stabilní pracovní vztah. několik závěrů, které, které ze studie vyplynuly. Posilování obecných dovedností je základní strategií, aby bylo možné dosáhnout lisabonských cílů. A to znamená, že bude vytvořeno více lepších pracovních míst a zároveň se tím podpoří sociální soudržnost. A k tomu dospějeme, pokud tedy se nám podaří posílit dovednosti. E, za druhé, specializované dovednosti jsou velice potřebné pro inovaci, protože e, inovace vede k inovativním produktům a zvyšuje produktivitu. A v důsledku toho dochází také k vytváření nových pracovních míst. Například v oblasti IT je třeba nejdříve vytvořit počítač, ale využívání počítačové technologie potom vede k vytváření dalších pracovních míst. Takže to je takový určitý kruh, který je nesmírně důležitý, pokud hovoříme o inovaci. A zároveň rozšiřování inovací si vyžaduje speciální eh, dovednosti, jak jsem řekl, eh, nejsou potřeba pouze specifické technické dovednosti, ale je třeba zde mít také například manažerské dovednosti na trhu práce, které eh, vedou k rozšiřování inovací. Za čtvrté je nutné mít k dispozici nástroje zaměstnanosti, aby tak bylo možné reagovat na nežádoucí dopady a technických změn, které vycházejí, které souvisí s dovednostmi. A za páté, jak jsem řekl, je velice těžké předvídat vývoj a z tohoto důvodu je těžké e, mít e, odpovídající politiku, která by e, v oblasti v oblasti vzdělávání, která by eh, včas reagovala na další vývoj pracovního trhu. A je třeba snažit se o to, aby pracovní trh byl flexibilní a byl schopen absorbovat eh, lidi s různými eh, dovednostmi. Proces vzdělávání je velice proměný a je třeba snažit se podporovat to, aby pracovníci měli možnost pohybovat se mezi pracovními místy, tak aby našli um, ideální pracovní místo pro sebe. A to je lepší strategie, než abychom se snažili předem nějak uh, předvídat, jaké dovednosti budou potřeba za deset let a podle toho upravovat politiku vzdělávání. Uh, takže to byla stručná prezentace studie, kterou jsme provedli a já se těším na vaše otázky. Mnohokrát děkuji. Za diskuzi a informuji kolegy, že tato prezentace bude samozřejmě rozdána a celá studie bude k dispozici elektronickou cestou v nejbližší době pan Falber. Děkuji za slovo. A děkuji za tu prezentaci. I když ve mně probudila velkou nedůvěru. V závěrech se říká, že to, co nám tady bylo představeno, povede k naplnění Lisabonské strategie, kde se objevilo heslo More and Better Jobs. Skutečnost je úplně opačná. Less and worse jobs. Práce je méně a je horší. Zajímalo by mě, kdyby si autoři tohoto výzkumu prošli průmyslové zóny, zejména v nových členských zemích, a podívali se na montovny a na úplně nejnižší úroveň kvalifikace pracovníků. O kvalifikované pracovníky nikdo zájem nemá. To je moje první poznámka. Moje druhá poznámka se týká toho, že inovace a zavádění nových technologií téměř vždycky vede k šetření pracovních sil a k propouštění. A na závěr chci říct, že to, co tu bylo řečeno o kvalifikaci, podle mého soudu a podle mých zkušeností platí v malých a středních podnicích, které poskytují služby, to znamená dovední řemeslníci. Ale jinak silně pochybuju o tom, co tu bylo řečeno a o těch závěrech. Já tomu prostě nevěřím. Děkuju. Děkuji, paní Elizabeth Noha, pan Tomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, že taková studie může vyvolat mnoho úvah a všichni zde nalézáme materii, která poslouží našim úvahám a také vidíme určité meze. V návaznosti na to, co zde zaznělo, bych chtěla upozornit na osoby, které bez kvalifikace opouštějí vzdělávací soustavu. Zde existuje potenciální lidský kapitál, jehož úvodní odborná příprava nebyla schopna poskytnout dovednosti, které by umožnily vstoupit do profesního života. A systém, který popisujete, který je zajímavý pro osoby, které jsou již vyškolené, připravené, kvalifikované, ne, neberou v úvahu lidi, kteří musí teprve vstoupit do profesního světa. A sociální integrace se vždy ubírá tedy pracovní integrací. Takže zde je první oblast, kterou musíme proskoumat a na tyto otázky zatím žádná odpověď není. Vy jste řekl, že ten proces je dynamický. Touto studii ukazujete nezbytnost, aby podniky investovaly do lidského kapitálu. Mohli to tak říci, tedy do těch osob, které jsou silou podniku. A znamená to tedy validaci nabitých zkušeností. Je to správná myšlenka, která se však nevyužívá a která by umožnila, aby se pracovníci v podniku rozvíjeli. A také by to umožňovalo investice podniku do odborné přípravy. A do takových forem odborné přípravy, které nebudou nutně využity v samotném podniku. A za třetí, paní předsedkyně, chtěla bych, eh, abychom byli velmi opatrní, pokud jde o přípravu k mobilitě, jak v celoživotním vzdělání, tak v úvodním vzdělávání. Nejde jenom o mobilitu zeměpisnou, ale také o přizpůsobivost a mobilitu v podniku to potřebujeme, pokud chceme rozvíjet oblast inovací. Všechny tyto věci by měly být vzaty v úvahu a to nejsou pouhá zjištění, protože všichni zjišťují to samé, ale vlastně o co se můžeme opřít, na co můžeme působit, abychom docílili eh, mladých, kteří budou mobilnější a obecně pracovníky, kteří budou lépe Kvalifikování mobilnější v podniku a mladí, kteří budou tedy schopni vstoupit na trh práce. Děkuji, pane Bona. Odpovězte prosím na tyto dvě otázky a potom budete mít možnost eh, hovořit dále. Dobře, pokusím se zareagovat. Možná začnu druhým komentářem jeden aspekt je zde velmi důležitý a to je otázka přenositelnosti kvalifikace nebo lidského kapitálu, protože to je ústředním bodem, když hovoříme o konkrétní odborné přípravě. Máte pravdu, že podniky jsou motivovány poskytovat odbornou přípravu, která je specifická pro konkrétní podnik a nikoli obecnou přípravu. A jeden z důvodů, proč vidíme pokles v Eh, aktivitách odborné přípravy v podnicích je právě, že není uznávána tato obecná úloha, tady, například organizačních dovedností. A není to poskytováno na úrovni podniků. Tedy v tomto směru skutečně existuje úloha vzdělávací politiky, aby tyto dovednosti byly součástí přípravy, protože podniky je neposkytují inovační proces eh, mění relativní význam obecných dovedností vůči specifickým dovednostem vázaným na podnik. Zdůrazňoval jsem, že určitá míra ochrany pracovního místa je důležitá. Pokud eh, pracovně právní vztahy netrvají a zaměstnanecké vztahy netrvají, tak eh, akvizice právě konkrétních forem dovedností nevstupuje do této dynamiky. Vidíme to ve Spojených státech, kde je poměrně nízká produktivita ekonomiky a je tu velká míra fluktuace a neexistují stabilní vztahy na úrovni podniku. A tam je, tam je vlastně ještě menší míra odborné přípravy. To je vlastně argument eh, pro flexicurity, kdy je potřeba chránit pracovníky na úrovni pracovního místa, protože do, dochází k velkému plítvání, zejména v, v oblasti ekonomické fluktuace. A pokud se propouštějí pracovníky, tak je to horší, než když prostě se připlácí za to, aby podnik si mohl pracovníka udržet to se týká Německa, kde tyto právě vysoce kvalifikovaní pracovníci jsou uchováni v podniku, protože by bylo velmi nákladné je propustit. To je velmi důležitý aspekt eh, této otázky. A jak postupovat eh, na úrovni eh, úvodního vzdělávání, pokud je o koncept mobility pracovníků mohu zde říci, že se zdá, že zkušenosti s tou ranou mobilitou velmi přispívají a máme tedy empirické zkušenosti, že jedinci, kteří během učňovských let nebo v rámci eh, školní docházky jsou mobilní, budou mobilní i dále existují programy na evropské úrovni, které jsou zaměřeny právě na tuto problematiku a přispívají tedy k větší míře mobility. K prvnímu řečníkovi otázka, která zazněla, je skutečně klíčová. Zda nové technologie, jaké mají dopady nové technologie a abych poskytl celý obrázek, tedy neříkám, že globálně inovace a nové technologie vytvářejí pracovní místa. A vlastně na druhé straně třeba i strukturálních změn. Protože v tomto procesu dochází ke strukturálním změnám a někteří pracovníci prostě budou nezaměstnaní a zase jiní s jinou kvalifikací budou mít větší šanci být zaměstnáni. To je přirozený dopad, kterému není možné zamezit. A neznamená to, že bychom měli přestat s inovacemi. Otázka je, jak vyřešit dopady tohoto jevu. A samozřejmě je tu úloha pro politiku zaměstnanosti, která musí řešit dopady. Pokud vidíme, že dochází k masivní nezaměstnanosti v určitém regionu zasaženém technologickým šokem, tak musí nastoupit politika zaměstnanosti, která musí toto kompenzovat. Ale v tomto směru je to politika, která vlastně přichází až ex post po tom původním šoku. Je velmi těžké koncipovat politiku, která by která by byla natolik obecná, že by vlastně mohla zabraňovat eh, jakýmkoliv negativním eh, dopadům realokačního procesu. Takže je třeba eh, vlastně přijmout ty negativní dopady a potom zajistit přeškolení pracovníků, aby se mohli přesunout na jiná pracovní místa. To je asi jediný způsob, jak postupovat. Tak to funguje. Prostě není možné koncipovat inovace tak, aby nepřinášely strukturální změny. To je prostě inherentní eh, inovacím, že vyvolávají strukturální změny. A politika zaměstnanosti má vlastně být určitým polštářem, který bude tlumit tyto dopady. Děkuji, děkuji pan Tomas a potom paní Šrotr. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl hovořit o tématu inovací. Já si myslím, že podniky musí být schopny provádět inovace. Musí vytvořit o určitou atmosféru pro inovace a musí se snažit o to, aby e, toto prostředí skutečně k realizaci inovací vedlo. Já jsem z oblasti průmyslu. My jsme vždy měli ten první krok eh, k inovacím a eh, to eh, bylo to, že pracovníci mohli sami převzít iniciativu a předkládat nápady na inovace. Je vždy nutné zamýšlet se nad tím, jakým způsobem se bude vývoj dále vyvíjet na úrovni podniku. Někdy pracovníci přicházeli se zvláštními nápady, ale někdy to byly skutečně nápady velice dobré. Já si myslím, že je nutné, aby probíhalo další vzdělávání uvnitř podniku. Ano, to je dobrý nápad, ale v období krize snažit se o něco takového, to je problematické. Je třeba, aby e, firmy e, se tedy snažily e, udržovat své pracovníky i během krize, aby potom, až se z krize dostanou, neměli problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. A Myslím si, že v Německu je přístup dobrý. Za druhé, vy jste hovořil o tom, že pro překvalifikované lidi je velice těžké najít práci, ve které se cítí dobře. Uh, a samozřejmě někteří lidé mají vysokou kvalifikaci a poté dostanou neodpovídající pracovní místo. Ale je důležité být si vědom toho, že to je pouze přechodná věc. Pokud něco takového přetrvává velice dlouho, je nutné, abychom my jako politici se postarali o to, aby tito lidé měli možnost najít odpovídající pracovní místo. Jak si myslíte, že je toto možné udělat? Není to jenom otázka peněz. Pan Falber Eh, správně poukázal na to, že když se nůžky mezi kvalifikovanými a nekvalifikovanými dále otevírají, eh, je to problém a musíme s tím eh, něco dělat. Lidé, kteří nemají odpovídající vzdělání, těmto lidem musíme pomáhat. Máme k tomu odpovídající fond v Evropské unii, který podporuje lidi v tom, aby se dále vzdělávali. je eh, te, tento způsob eh, umožňuje lidem, aby měli další eh, motivaci a poté se snaží získat lepší pracovní místo, vzdělávat se dále. Já si myslím, že to je velice důležitý bod Lisabonské strategie, na který nesmíme zapomínat. Je zde otázka překvalifikovaných pracovníků, ale zároveň právě pracovníků, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci. Ty také musíme mít na paměti a na ty se musí soustředit práce našeho výboru. Děkuji. Paní Elizabeth Schroeder. Ähm, Děkuji. Já bych eh, chtěla změnit věci, které už zde zazněly. Eh, v přednášce mi bylo najasné, kdo nakonec platí. Eh, kdo platí za probíhající kvalifikaci a zda tato kvalifikace v období krize eh, je skutečně zaplacena nebo eh, jestli je v období krize využita. Otázka je, jakým způsobem se využívá, pro koho. Já si myslím, že eh, v přednášce to nebylo úplně jasné. Realita je totiž taková, že špičkový personál je placen podnikem, ale na druhé straně dochází k propouštění a e, často dochází e, k narušování pocitu lojality k e, podniku. Je to strategie, která dělá Evropu konkurenceschopnější? Nebylo by dobré v období krize snažit se dosáhnout eh, dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ve které by bylo stanoveno, že také zaměstnavatel přispívá k dalšímu vzdělávání pracovníků. Hovoříme zde o eh, přeměně eh, průmyslové společnosti, k v trvale udržitelnou a průmyslovou společnost. Je třeba, aby Evropa byla trvale konkurenceschopná. A, a je e, nutné mít na paměti to, že jenom proto, že je krize, nemůžeme měnit naše strategie. Jaké politické instrumenty, nástroje tedy existují pro to, abychom přiměli podniky k tomu, že i v období krize budou spolufinancovat náklady na zvyšování kvalifikací. Jaké politické instrumenty zde existují? Jaké nástroje jsou realistické? A jaké nástroje má tedy používat Evropská unie či členské státy? Pane Boniné, prosím, chcete odpovědět? Začnu komentářem pana Mana. Ano, vy jste zdůraznil úlohu podniku. A oba, obě poznámky šly tímto směrem. Tedy úloha tržních subjektů a nikoli vlastně politik. A je, je velmi těžké pro inovační politiku, aby toto podporovala. Protože neexistuje cesta, jak zjistit, co je správné na úrovni podniku podporovat. Úloha inovační politiky je v zásadě překonávat určitá omezení. A zkoušet věci, které jsou vysoce riskantní. Je velmi těžké získat úvěry na vysoce riskantní strategie pokud je to větší projekt, tak skutečně je tu velké riziko neúspěchu a je velmi těžké na té mikroúrovni na to získat prostředky. Poskytovat finanční zdroje a pracovníky, kteří budou mít lepší možnost eh, poskytovat tedy kreativní inovace. Budou to nejen kvalitní lidé, a může to být i běžný pr- pracovník, běžný dělník. Ale proto, aby získal ten nápad, aby něčeho docílil, musí mít správnou kvalifikaci. A je to, proto je předpokladem inovační politika, ale prostředí je skutečně v podniku. A otázka příliš vysoké kvalifikace z mého pohledu není úplně relevantní, tak jak se může zdát. Možná jsem to neřekl úplně jasně. V zásadě z, z důvodu, který jste uvedl, neexistuje tolik důkazů, že by překvalifikovanost byla vlastně trvalým jevem. Je stejná jako před 20 lety. My jsme si kladli stejné otázky, zda lidé tedy pracují na správném místě. Je to důležitý přechodný jev v, ve vlastní osobní kariéře, najít správné místo, ale současně je důležité to, že vlastně každá další práce přináší novou formu kvalifikace. A má to skutečně přechodný charakter. A kromě toho je tu systémový tedy aspekt. A to také souvisí s tím, zda dochází k realokaci na trhu práce. Pokud je tu vysoká míra ochrany pracovních míst, tak je tu vysoké riziko příliš vysoké kvalifikace. Pokud instituce brání realokaci a pokud je to vysoká překvalifikace, tak vzniká tato pozitivní korelace. Tedy existuje i určitá pozitivní úloha příliš vysoké kvalifikace. Poznámky druhé řečnice, kdo to zaplatí? Kdo platí za kvalifikaci? Je to určitý mix pracovník, který má užitek z kvalifikace z odborné přípravy, tak by se na to měl podílet, protože určitě existuje určitá návratnost takových investicí. To znamená, že i jedinci by měli být nabádáni k tomu, aby investovali do vlastní kvalifikace. A celá řada věcí by vzácně mohly bránit této optimální investici. Na jedné straně sociální instituce. Pokud se podíváte na málo kvalifikované pracovníky, je, co by je motivovalo k dosažení vyššího vzdělání? Pokud je tu vysoká míra nezaměstnanosti u málo kvalifikovaných dělníků a je tu vysoká míra sociální ochrany, potom by bylo třeba se tímto zabývat. Je tu tedy je důležité vytvářet takové prostředí, které bude důležité, které bude dostupné pro málo kvalifikované pracovníky. Ale nestačí to. V řadě zemí sledujeme malou mobilitu v oblasti vzdělání. To znamená, že vzdělávací systém je neefektivní, který brání lidem, aby skutečně tedy měli na vybranou. Pokud eh, vzdělání, vzdělání rodičů je vlastně faktorem predikce pro vzdělání dětí. A jasně vidíme, že na tom vidíme, že ten vzdělávací systém prostě nefunguje dobře a brání zvyšování kvalifikace. Proto je třeba změnit vzdělávací instituce. A třetí pravidlo u této politiky, to se týkalo tedy jednotlivců a není podniky. Podniky neposkytují dostatek odborné přípravy. Neměly by poskytovat každou formu odborné přípravy. Existuje vlastně riziko, kdy veškeré celoživotní vzdělávání by mělo být financováno někde mimo podnik. A to by bylo extrémní, protože podniky jsou motivovány k tomu, aby poskytovali odbornou přípravu. A jsou motivovány nejen tím, že by měly připadat pouze ty vysoce kvalifikované pracovníky, ale měly být motivovány, aby eh, zajistili odbornou přípravu i pro e, střední stupeň kvalifikace. Mně se líbí to srovnání mezi německým a americkým systémem, protože ve Spojených státech, kde je nižší e, kvalifikace a e, větší rovnováha, kdy tedy se snadno propouští a snadno najímá. Vedle toho je německý systém, kde je poměrně vysoký vklad eh, zaměstnavatelů do odborné přípravy. A souvisí to s institucemi, které právě brání té strategii nesmírně jednoduchého propouštění a najímání pracovníků. A to je i cesta, jak dosáhnout eh, více podnikových investic do zvýšení kvalifikace ale nikdy, nikdy bychom to neměli vlastně povinně ukládat eh, podnikům, aby investovali finančně do obecne, obecného zvyšování kvalifikace. Je to jako daň, která je uvalená na podnik. Má to určité redistribuční dopady a pokud to neuděláte, pokud současně nezvyšujete efektivitu obecného vzdělání, tak to nemá dopad pokud chcete vlastně zvyšovat tuto soukromou formu návratnosti, tak je třeba se zaměřit přímo na jedince, na jednotlivce a zajistit, že jednotlivec vlastně bude mít prostředky na to, aby si zvýšil kvalifikaci, aby si změnil kvalifikaci a aby se tak stal tedy užitečný ne pouze pro jednoho zaměstnavatele. Děkuji. Pan Sergio Koferaty a opět Richard Falber. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedající. Ta práce, která byla předložena, nesmírně zajímavá, ale trochu eh, před námi staví některé otázky a rád bych znal stanovisko autorů nejprve k problému eh, šancí k přístupu. To je prostě mm, ekonomický systém, který je novátorský a s důležitou, s důležitou úrovní inovace. A chci vědět, jak lidé, kteří chtějí vstoupit na trh práce, se prezentují a jestli mají opravdu rovné podmínky a chceme-li mít eh, pracovní trh, který by neměl negativní dopady, povinnou mobilitu například, prostě je nezbytné. aby eh, se nabízelo spousta pracovních příležitostí, ale na druhé straně, aby lidé měli vysokou a paritní úroveň znalostí. To znamená vys- již na počátku eh, vysokou úroveň znalostí. A to jsou aspekty, které se velice těžko řídí. Rád bych tedy věděl, zda podle autorů jsou nějaké, nějaká technická či politická řešení, která by byla schopna snížit ty rozdíly, které prostě fyzicky existují. A pak je tu další aspekt, a tady souhlasím s tím, co jste řekli. Pokud jde o modality eh, realizace pracovních vztahů, eh, protože eh, dočená osoba získá méně znalostí a je méně zvalorizována pro daný podnik. Tady se využívají dočasné nebo krátkodobé pracovní vztahy, to je způsob, který je stále rozšířenější a to vyplývá z takové, podniky, takové politiky podniků, které chtějí ušetřit krátkodobě a je to velice špatné pro zaměstnance. Kdybychom měli normální pracovní vztahy, které by trvaly v čase, pak by bylo nutné, aby podniky zaktualizovaly znalosti a také udíleli více či méně odborné eh, průpravy podle toho, o jaké odvětví jde. Pravděpodobně eh, se požaduje vysoká úroveň školního vzdělání, ale pak také potřebujeme zacílené investice, které jsou podstatné v podniku a v systému. A poslední problém vyplývá z toho, čemu říkám eh, destrukce hodnot E, pracovní doba v průběhu pracovní kariéry. Člověk musí získávat znalosti a zkušenost se pozvolna mění na profesionální znalosti. Vy se stáváte pozvolna profesionálem. Když pozměníme jednotlivé orgány, tak si uvědom, tak zohledníme věk a dobu přispívání na sociální zabezpečení. Většin, eh, požaduje se po lidech, aby odcházeli stále dříve do důchodu, ale to je na úkor zkušeností, které jsou v čase získávány. Takže je nutné nalézt nějakou rovnováhu, což je velice svízelné, to si uvědomuji nalézt nějakou rovnováhu mezi tím, že se mají zachovat znalosti, a lidmi, kteří tyto znalosti mají a těmi modalitami, které umožňují lidem, kteří žijí v podnicích a kteří jsou postiženi krizí, aby nestrátili eh, sociální ochranu. Děkuji. Pan Richard Falber. Dosavadní diskuse a odpovědi těch pánů mě vůbec nepřesvědčili o smyslu plnosti toho, co vypracovali a prezentovali. Já řeknu jenom pár poznámek. Souhlasím s tím, že model americký je nemožný. Volnost, najímání a propouštění hiring a firing pracovníků vedla k tomu, že v Americe jsou nízké mzdy, že si lidi začali půjčovat peníze a vlastně podle závěru Mezinárodní organizace práce roztočili tu finanční krizi. Banky přišly na to, jak je to výhodné. Je to taky špatné vysvědčení pro americké odbory. Ale teď. Proč by podnik měl investovat do vzdělávání pracovníků? Když se za několik let sebere a odstěhuje někam jinam. Teď se to stalo Bochumy, stalo se to v Irsku, ty podniky už nemají tu vazbu k tomu regionu, jako měli kdysi, kdy měli zájem na tom nejenom, aby měli svý pracovníky, ale aby i jejich děti u nich pracovali, jako to bylo třeba u Forda. Tou zkrácenou pracovní dobu zavedl už za té velké krize v roce 29 Ford a ty lidi si udržel. Proč by to dnes dělali? Jak říkal kolega Koferaty, jsou termínované pracovní smlouvy jsou OSVČ, self-employed people. Falešní OSVČ. A to se všechno tady toleruje a existuje to. Když se dělala revize Lisabonské strategie, tak severské státy předložili dokument a vysvětlili, jak to dělají oni. Já se zmíním o Finsku. Není tu kolegyně z Finska, je mi to líto, protože bych jí složil poklonu. Finové, když jim padly trhy, zejména sovětský, se ocitli v obrovských potížích. Já jsem byl ve Finsku jako odborář celkem třikrát v 90. letech. A podívejte se dneska na Finsko. Kde je Finsko? A nezavedli ani jeden z neoliberálních principů. Ve Finsku jsou vysoké daně, vysoké přerozdělování, stát platí vzdělávání to je model. Ale tohle, to, co se nám tady prezentuje, já považuji za takovou zástěrku, která neřeší to hlavní. A sice postupnou demontáž evropského sociálního modelu. A to je věc, která by nás měla varovat. Protože opakuji znova, doby, kdy velké podniky měly svoje učňovská střediska, svoje vzdělávací centra, jsou pryč, proč by to dělali? Koupí si ty pracovníky buď ve, v té samé zemi, anebo v jiné zemi. Podívejte se na offshoring. Já vám dám příklad. Já jsem si nedávno koupil na bruselském letišti anglické boty Clarks. Jsou moc dobré. Přijdu domů, prohlížím a jsou vyrobeny ve Větnamu. To jsem teda koukal. A tak je to ze vším. A na to se musí reagovat aby to nedopadlo tak, že budeme mít spoustu vysoce vzdělaných nezaměstnaných. Děkuju. Pan Budan. Um, so let me first say something to... Já bych nejdříve reagoval na a prvního řečníka. Byly tam tři věci, jsem to správně pochopil. Za prvé, Šlo o vstup mladých pracovníků na pracovní trh a jejich specifické problémy. E, druhá věc se e, týkala e, speciálních pracovních smluv a třetí věc se týkala předčasného odchodu do důchodu. A tyto věci spolu souvisí. Všechno to totiž souvisí s otázkou efektivního získávání dovedností. A první věc se týkala mladých pracovníků. Na mnoha pracovních trzích vidíme, že zde existuje určitý rozdíl mezi lidmi na pracovním trhu a mimo pracovní trh. V Evropě existuje vysoká míra ochrany zaměstnání na pracovišti. To znamená, že zde existuje především pro mladé lidi mnoho překážek při vstupu na pracovní trh. Španělsko je typickým příkladem. Zde jsme svědky eh, velmi vysoké nezaměstnanosti mladých lidí, protože eh, zde existuje velký rozdíl mezi lidmi na pracovním trhu a mimo něj. To má samozřejmě negativní vliv na mladé lidi, ale zároveň to má eh, velmi negativní vliv na získávání dovedností pokud člověk eh, nezíská dostatek dovodností v mládí, potom často dochází k tomu, že eh, se to s ním eh, táhne celý život. Musí tedy existovat pravidla pro to, jak zajistit přístup mladých lidí na pracovní trh. Jde především o to, aby Ehm, mladí pracovníci byli chráněni stejně jako starší pracovníci. Další problém je, že vzdělání těchto mladých lidí není dostatečné pro to, aby odpovídalo požadavkům zaměstnavatelů. Z tohoto důvodu je nutné eh, poskytovat eh, například různé stáže a eh, vzdělávání tohoto typu. Dočasné smlouvy, smlouvy na dobu určitou, jsou dalším problémem. Pokud firmy potřebují eh, mít eh, tuto eh, možnost, nebo firmy potřebují mít tuto možnost ve chvíli, kdy se jim jiný typ smlouvy stá příliš rigidní. Něco takového ale samozřejmě nepodporuje další vzdělávání na, pracovišti je nutné mít instituce, které dávají dostatečnou flexibilitu trhu práce, aniž by bylo nutné užívat těchto smluv. Další věc je předčasný odchod do důchodu. Já si myslím, že to není příliš pozitivní politika, protože to snižuje zaměstnatelnost pracovníků. Pokud lidé odcházejí z pracovního trhu příliš brzy. V Německu například v určité době lidé odcházeli v 58 letech. Potom to má dopad na to, že vzdělávání těchto pracovníků končí velmi brzy. V důsledku toho tito pracovníci nejsou atraktivní pro zaměstnavatele a také to vede k tomu, že zaměstnavatelé neinvestují do vzdělávání svých pracovníků. Je nutné udržovat si lidský kapitál, který představují starší pracovníci. A udržovat si tento kapitál tím, že, nevyužívá, že se nevyužívá programu předčasného odchodu do důchodu. Já si myslím, že eh, předčasný odchod do důchodu není řešením pro problém eh, omezeného přístupu mladých lidí na pracovní trh. Já si myslím, že tímto se to řešit nedá. V některých zemích již vidíme demografické změny, které vedou k nutnosti zabránit předčasnému obchodu, odchodu do důchodu, aby byl pracovní trh, aby mohl fungovat. Pokud jde o druhého řečníka, já jsem pravděpodobně dostatečně nezdůraznil to, že nepředkládám argumenty pro eh, liberální nebo neoklasický pracovní trh. Eh, právě naopak. Já si nemyslím, že americký model je správným modelem. Myslím si, že finský příklad, a eh, který jsme zahrnuli i do naší studie, je dobrým referenčním příkladem. Základem tohoto finského úspěchu je to, že ve Finsku je pracovní síla, která je vysoce kvalifikována a která umožňuje postupovat v inovacích. Ale i navzdory tomu, že Finsko se dostalo ze závažné hospodářské krize velmi dobře, Podařilo se mu to udělat právě proto, že měl, mělo dostatek vzdělaných pracovníků. A to představuje flexibilitu. Vysoce vzdělaní pracovníci jsou často flexibilnější a mají na ně menší dopad jakékoliv šoky, protože mají větší možnosti. Takže já si myslím, že strategie zvyšování kvalifikace, kterou vidíme ve Finsku, je dobrá věc. zvyšování kvalifikace může podporovat eh, prostředí flexikurity. Tím se eh, zajišťuje bezpečnost a pracovních míst, ale ne plné, plná jistota pracovních míst. Pokud je naprostá eh, jistota pracovních míst na trhu potom zde existují určitá omezení. Pokud ale existuje příliš malá flexibilita na pracovním trhu, znamená to, že se ničí jakékoliv celoživotní vzdělávání, jakékoliv vzdělávání ve firmě a tak dále. Z tohoto důvodu koncept flexikurity, kterého jsme svědky ve skandinávských zemích, dosahuje obojího. Dosahuje vysoké úrovně Eh, eh, realokace pracovních míst a také dosahuje dobrých výsledků vzdělávání a zároveň zaručuje sociální soudržnost těchto zemí. Eh, úspěch těchto zemí nespočívá jenom v tom, že mají redistributivní daňový systém, ale také vychází z toho, že mají velice dobrý vzdělávací systém. V jiných zemích ale nejsou rovnostářské vzdělávací systémy. A to posiluje velké roz, eh, velkou propast mezi skupinami, které vydělávají v budoucnosti více peněz a méně peněz. Vzdělávání znamená řešení také pro pracovníky eh, s nízkou kvalifikací. Samozřejmě nejsou potřeba jenom eh, specialisté, kteří eh, jsou velice vzdělaní, ale samozřejmě jsou potřeba eh, také středně vzdělaní pracovníci. Pravděpodobně se nestanou nositeli Nobelové ceny, ale je možné takovéto pracovníky, kteří už nějaké vzdělaní mají, přizpůsobit změnám na trhu práce. Inovace si eh, vyžaduje flexibilitu a my se musíme snažit eh, limitovat negativní dopady této flexibility. Děkuji, dostáváme se ku konci této výměny názoru. Mám tři otázky, takže je telegraficky položím a poprosím, abyste na ně také telegraficky odpověděl. Když se podíváme na celou tuto studii, všechny tyto cíle eh, odborné přípravy a problémy odborné přípravy, otázka odborné přípravy je vždycky módní. Předseda Barroso řekl, že tato otázka bude prioritou a musíme se podívat, jestli opravdu to rozdělení kompetencí vyjadřují tyto priority a eh, ale pokud jde o tedy problém odborné přípravy, tady to eh, je daleko komplikovanější. Víme, že modely, které existují v jednotlivých členských státech, eh, jsou odrazem různé zkušenosti a vy jste ukazoval, co se děje v členských státech. Když se podíváme, jako, když uvažujeme jako Evropané a z hlediska benchmarku, jaký je pro vás ten dobrý model, ten příklad dobrého modelu e, stále odborné přípravy, protože z hlediska financování, z hlediska okruhu mám pocit, že tady musíme všechno zlepšit. A druhá otázka na evropské úrovni e, jsou tady různé okolnosti restrukturalizace, které byly opravdovým úspěchem a když je to dávno, zůstává to dobrým příkladem. Především to, co se stalo v železářském průmyslu a částečně i když ne tak úspěšné v oblasti e, doku. A když se podíváme na radikální restrukturalizaci automobilového průmyslu, vzhledem k tomu, co nám tady říkáte, jakým způsobem budete aplikovat poučení z této studie na konkrétní příklady automobilového průmyslu. Co bychom měli udělat s generacemi starších pracujících, kteří ještě nejsou v důchodovém věku a kteří pracují často eh, v oborech málo kvalifikovaných eh, a v té situaci restrukturalizace. A poslední bod, jakým způsobem do své úvahy můžete začlenit práce a výzkum v oblasti sekurizace profesní cesty. To znamená, že právo na informace spadá nejenom do podniku, ale záleží také na samotném e, zaměstnanci. Každý zaměstnanec opouští podnik s právem na informace. Na celoevropské úrovni je to téma, které bychom měli propracovat a snažili se ještě mít integrovanější strategii. Děkuji. Pokusím se být stručný. Dobrý příklad udržitelného vzdělávacího systému. Ta uvedu finský systém, který je od začátku integrovaný k edukace na všech stupních a také co se týče obsahu, zajišťuje dobrý výsledek. Netýká se to pouze účasti, ale také kvality výuky. A to je velmi důležitý rozměr v tom finském případě, kde je podporována kvalita vyučujících a generuje minimálně rovnostářský výsledek a kvalitní výsledek. Restrukturalizace je těžké to zobecnit. Pokud eh, řešíte automový průmysl, má to dopad na určité odvětví, ale má to dopad i na region. A eh, vzhledem k tomu, že máme velké výrobce aut v určitém městě a pokud mají potíže, tak velký počet lidí je nezaměstnaných. Je těžké doporučit něco obecně. Je třeba poskytovat eh, konkrétní eh, řešení. Řešení, která budou odpovídat eh, konkrétnímu případu. Je potřeba v zásadě, pokud jste schopni něco předjímat, musíte zahájit rekvalifikaci. A rekvalifikace nebude vždy prospěšná pro pracovníky. Protože pokud budou jinde, tak prostě nevyužijí tyto možnosti. A znamenalo by to, pokud máte určitou úroveň nezaměstnanosti, tak vytvořit 10, o 10% pracovních míst více. Je to velmi obtížné a mobilita je určitě problémem. Zem, zemena, zeměpisná mobilita. Ta je nízká na evropské úrovni. Je nízká přes hranice členských států, ale uvnitř členských států. A samozřejmě existují programy pro podporu mobility a zejména v těchto případech jsou důležité tedy realokace z hlediska zeměpisné mobility, udělat všechno pro to, abyste byli schopni finančně podpořit, dotovat eh, relokaci můžete to připravit, ale pro osoby, které jsou postiženy takový, takovou změnou, je příliš pozdě. Závěrem, jak zajistit eh, určitou kariéru, která je ohrožena nestabilitou. Zaměstnavatelé poskytnou rekvalifikaci ale v zásadě máte možnost jiné, jiné formy odborné přípravy a iniciativy, které jsou podnikány proto, aby poskytly signály, srovnatelná opatření, která vlastně vyplývají ze zkušeností pracovníka které jsou zakořeněné a které jsou víc než, než eh, oficiální diplom. Tedy potvrzení, validace právě takovéto zkušenosti a uznání všeho, co není vázáno na konkrétní podnik. A právě ta, tato nadstavba, vlastně, která přesahuje rámec podniku, by měla být podpořena. Děkuji. Nejde tolik o zabezpečení eh, konkrétních kariér, ale nároku příslušných osob a to je eh, úvah, ve které budeme pokračovat. A ještě se k tomu vrátíme. Děkuji vám za vaši studii a očekáváme se zájmem eh, úplnou písemnou podobu této studie. A nyní přejdeme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. Dostáváme se k přivítání paní Martin Durand, která je generální která zastupkyní ředitele pro zaměstnanost, práce a sociální věci v OECD. A my jsme vás pozvali, protože je to vlastně reciproční. My jsme byli pozváni do Paříže na konferenci, které jsme se bohužel nemohli zúčastnit ale v rámci této akce tedy OECD uspořádala eh, na ministerské úrovni úvahu okolo dokumentu, který se týká eh, řešení krize nezaměstnanosti. A samozřejmě jsme se domnívali, že by mohlo být eh, užitečné pro členy našeho výboru mít vlastně v přímém přenosu prezentaci této studie, tedy stejný trest, Nejdříve prezentace a potom otázky a odpovědi. Máte slovo. díky, díky, paní předsedkyně. Nejprve bych ráda poděkovala tomuto výboru Evropského parlamentu za to, že OECD je přizván k těmto pracem. Jde o téma řešení eh, krize zaměstnanosti a já vám tady předložím práci, která byla provedena OECD a posloužila jako základ pro diskuzi ministrů pro zaměstnanost, kteří se sešli v Paříži koncem eh, září tohoto roku, aby mohli právě jednat o tom, co bychom měli udělat, jakým způsobem zareagovat na tuto hlavnou, hlavní krizi která existuje nejenom v hospodářství, ale také v oblasti zaměstnanosti. A teď přejdu na angličtinu, protože se omlouvám se vám protože mám prezentaci v angličtině. Chtěla bych zde prezentovat dva aspekty práce, kterou jsme provedli a která byla zveřejněna v posledním vydání eh, našeho výhledu zaměstnanosti OECD zabývat se dopady na trh práce krize a potom s vámi proberu reakce, které vznikly v členských státech OECD, což jsou téměř všechny členské státy EU. Takže dále poskytnu stručný přehled současné situace a jaký byl dopad na trh práce. Poslední údaje od eh, ministerské konference eh, v září. Tedy poslední údaje ukazují smíšený obrázek. Na úrovni OECD nezaměstnanost eh, dosáhla nejvyšší vlastně nejvyšší údaje 8,6% v září 2009 od druhé světové války. A před recesí byl nejdelnější bod v roce 2007 5,6% a ve srovnání s tímto nejnižším bodem v roce 2007 jsme svědky nárůstu o téměř 16 milionů nezaměstnaných v OECD. Nárůst 5,5 milionů nezaměstnaných v Evropské unii celkem tedy 46 milionů nezaměstnaných OECD a 22 nezaměstnaných v EU. Nicméně jsme svědky eh, pozitivnějších zpráv. Míra nárůstu nezaměstnosti se zpomalila během roku 2009, zejména ve druhém čtvrtletí. Dochází tedy k lepší situaci ve Spojených státech, v Německu, ve Francii a Současně vidíme další zhoršování v jiných zemích, jako je Spojené království, Irsko, Španělsko. Tam skutečně nevidíme dobré zprávy. Je důležité vědět, jak přichází přizpůsobení v zemích OECD. V některých zemích, podobně jako Spojené státy, Irsko a Španělsko a také Spojené království, zaměstnanost vlastně nese největší tíži procesu přizpůsobení. V jiných zemích, jako je Francie a Německo, zaměstnanost byla méně ovlivněna a zaznamenali jsme, pokud o proces přizpůsobení se velký pokles eh, odpracovaných hodin, zejména v Německu a v jiných evropských zemích. Zatímco v jiných zemích jsme zjistili eh, velký pokles eh, podílu mládeže a tedy prvozaměstnanců. Někteří lidé jsou odrazováni od účasti na trhu práce a to je znepokojivé. A k tomu se ještě později vrátím. Tedy vidíme, pokud je o nezaměstnanost, že krize zasáhla některé země více a dříve. Španělsko zažívá největší nárůst nezaměstnanosti od roku 2007. A zde na tomto grafu, který se vám špatně čte a který vám vysvětlím, tedy sloupce představují nezaměstnanost před krizí, tedy v roce 2007 a ty malé démanty představují nezaměstnanost v září 2009. Takže když se podíváte na poslední eh, šedivý sloupec, vidíte nárůst o 2,5 o 2,5 milionu Tedy tam se vlastně nezaměstnanost zvýšila o 100%. Na druhém konci v Nizozemsku, jedna z členských zemí EU, je to druhý sloupec vlevo, nezaměstnanost se téměř nezměnila a je stále nízká. Tedy ta situace se liší eh, v jednotlivých zemích OECD a i v rámci Evropské unie. Podívejte se na Německo, tam nedošlo vůbec ke změně nezaměstnanosti během krize kde nezaměstnanost je stále pod úrovní 8%. Situace je tedy velmi různorodá v jednotlivých zemích. Kteří lidé jsou nejvíce zasaženi krizí? Jako vždy mm, zátěž nezaměstnanosti je nerovnoměrně rozdělena a obvyklí podezřelí dočasní pracovníci, mládež a přistěhovalci nesou největší břemeno. Míra nezaměstnaní mládeže OECD představuje 18 v druhém čtvrtletí 2009, 36 ve Španělsku, 25 ve Francii, Itálii a ve Spojených státech. Ztráta pracovních míst se soustředila na smlouvy na dobu určitou, na dočasné smlouvy a v zemích, kde došlo k nárůstu nezaměstnanosti před krizí, kde tato práce se soustředila tedy zejména do dočasných smluv a míra nezaměstnanosti se také zvýšila u přistěhovalců, zejména ve Španělsku, kde představuje o 50% vyšší míru nezaměstnanosti než již vysokou míru nezaměstnanosti u domorodého obyvatelstva. Jaká je budoucnost? OECD právě vydala projekci pro 2010 a 2011 a to, co zde vidíme, pokud jde o ekonomický růst, vidíme, že oživení je na dohled, ale bohužel to oživení bude příliš slabé, aby umožnilo zásadně změnit situaci. Tedy nezaměstnanost bude, poroste dále, minimálně v roce 2010, a dojde k mírnému poklesu v roce 2011 protože vytváření pracovních míst zaostává za, obvyk, za tempem oživení. A toto, tato předpověď má určité riziko. Vysoká míra nezaměstnanosti může přetrvat i při oživení. My jsme téměř zapomněli na dlouhodobou nezaměstnanost v některých zemích OECD a ta se není vrací vlastně a takzvaná hystereze, o které hovoříme v 80. letech. To je jev, kterému bychom měli za každou cenu zamezit. Dlouhodobá nezaměstnanost může nastat, dochází k znehodnocení lidského kapitálu, demoralizaci a dlouhodobě nezaměstnaní jsou neatraktivní pro zaměstnavatele chci ukázat zde dva obrázky, které toto riziko zdůrazňují. Mládež je zdrojem znepokojení, protože je vystavena nezaměstnanosti ve větší míře a tady opět vidíte srovnání situace na konci roku 2007, eh, modré sloupce a konec 2009 eh, opět eh, značkou ve tvaru démantu a vidíte, jak rychle došlo k nárůstu nezaměstnanosti u mládeže. Je to vysoce znepokojivé, je třeba řešit situaci mládeže. Na druhém grafu vidíme riziko trvalé a vysoké nezaměstnanosti. V průběhu, přišel jsem v průběhu minulé prezentace, hodně jste hovořili o Finsku, Vidíte, že recese se řeší další dobu a poškozuje mnoho lidí. Jak dlouho trvalo pro nezaměstnané po velkém nárůstu na začátku 90. let, aby se vrátili na, abyste vrátili na úroveň z poloviny 80. let. Trvalo to téměř 18 let. Takže i když Finsko udělalo vše, co mělo a uplatnilo řadu opatření, došlo k restrukturalizaci ekonomiky. Trvalo velmi dlouho, aby nezaměstnanost se vrátila na nízkou úroveň 80. let. Takže měli bychom se vyhnout tomuto riziku. Takže tolik eh, vlastně, tak to vypadá eh, ten obecný pohled a když se ministři v září tedy zabývali touto neradostnou situací, tak eh, hovořil o určitých výzvách. Bezprostřední výzvy, krátkodobé výzvy a otázky, které byly projednávány, tedy zda by měla být vytvořena politika poptávky po práci, zda by tyto formy motivace poptávky měly být uplatněny. A i když skrze politika zvýšení poptávky práci vede ke zvýšení počtu pracovních, lidé přicházejí stále o, praco, o práci. Tedy druhá otázka, zda jsou adekvátní systémy sociálního zabezpečení, zda by tedy měly být rozšířeny formy dávek v nezaměstnanosti. A druhá otázka, když je nízká poptávka po práci, jak tedy řešit celou základní motivici okolo flexicurity. Co to znamená aktivovat nezaměstnané, pokud žádná práce není? Je to věc, která by měla být revidována? A to je třetí otázka, kterou ministři řešili. A potom se zabývali také dlouhodobými výzvami protože doufáme, že překonáme tuto krizi. Tedy první je tu, kterou jsem zmínila. Jak zabránit eh, vysoké nezaměstnanosti, aby tato vysoká nezaměstnanost nebyla trvala? A jak eh, zareagovat na současné problémy a neměli bychom tedy vlastně dlouhodobě podvazovat eh, dodávku pracovních sil na trh. To znamená například předčasný odchod do důchodu. A jak nebránit nezbytné relokaci, kdy, když dojde k oživení, protože některá pracovní místa jsou prostě pryč a bude třeba nalézt nová pracovní místa. Tedy to jsou politické otázky, které ministři projednali. A podívám se stručně na některé z těchto otázek. Takže jak podporovat eh, poptávku po pracovní síle. My jsme provedli analýzu v OECD a zabývali jsme se makro úrovní. Samozřejmě je důležité mít odpovídající makroekonomické politiky a reakce. To zahrnuje fiskální balíčky a my jsme odhadli, že to mělo velice silný dopad a přispělo to k záchraně přibližně 3 až 5 milionů pracovních míst v roce 2010 v 19 zemích OECD, které byly zahrnuty do analýzy. Kromě makroekonomických eh, balíčků mnoho zemí zavedlo cílená opatření, aby podpořili poptávku po pracovní síle. Jedno z hlavních opatření a bylo opatření krátkodobé práce neboli Kurzarbeit v Němčině. Eh, podobně tomu bylo i ve Francii. My jsme společně s Evropskou komisí provedli šetření, aby jsme zjistili, které země to provedly. Zjistili jsme, že 22 zemí zavedlo tato opatření eh, týkající se krátkodobé práce neboli Kurzarbeit. Pokud se podíváme na předchozí eh, graf, je vidět, že v těchto zemích nárůst nezaměstnanosti byl nižší. Takže tato opatření byla úspěšná, pokud jde o to udržet lidi na pracovních místech. Další opatření eh, se týkala sociálního zabezpečení. Někdy docházelo v Německu například ke snižování, dočasné snižování, podobně tomu bylo Mexiku, ale Finsko nebo Nový Zéland a, to snížili dlouhodobě. jiná opatření byla učiněna například v České republice. Dalším opatřením byly eh, přímé dotace na vytváření pracovních míst nebo eh, vytváření pracovních míst cílené na konkrétní skupiny. Tak tomu bylo například v USA nebo ve Velké Británii. V každém případě tato opatření vedla k udržení lidí v pracovních místech. Ministři ale hovořili o tom, jak dlouho je možné udržovat tato opatření, protože tato opatření jsou velice nákladná pro veřejné rozpočty především v době, kdy eh, existuje velký trach, tlak na tyto rozpočty. A eh, tyto opatření, tato opatření nejsou cílená. To znamená, že je nutné přemýšlet o strategiích výstupu. Další část diskuzí se eh, soustředila na sítě sociálního zabezpečení. Samozřejmě i navzdory těmto opatřením máme mnoho nezaměstnaných. Krize vedla k dlouhodobějšímu nezaměstnání. Během <clears throat> krize odpovídající sociální sítě umožňují Eh, zlepšit situaci lidí. Tato opatření byla prodloužena například v Kanadě, Finsku, Japonsku, Portugalsku a USA. Zároveň ale stále více lidí eh, už nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, protože už nesplňují podmínky pro obdržování této podpory. V mnoha zemích došlo k prodloužení eh, podpory v nezaměstnanosti. A bylo to eh, Finsko, Francie, Japonsko a USA. To byly země, které to zavedly. Ale to nejsou jediná opatření, která mohou pomoci lidem, eh, které přijdou o práci. Je nutné zaručit to, aby sociální podpora byla odpovídající a přístupná. Je nutné, aby byla dočasná a cílená, především, eh, aby se soustředila na zranitelné skupiny podpora v nezaměstnanosti není jedinou součástí sociálních sítí. Podívejme se na graf. Ty tmavé části jsou podpora v nezaměstnanosti a ostatní části reprezentují příspěvky na bydlení nebo Ehm, jiné příspěvky, například na sociální podporu, jako je RSA ve Francii, nebo podobné podpory například ve Spojeném království. Je nutné, aby sociální zabezpečení bylo odpovídající pro lidi, kteří přijdou o práci. Nyní poslední bod eh, se týká aktivace. Jak pomoci lidem, aby našli práci? Jedna z věcí, kterou si musíme uvědomit, je, že během recese je třeba neustále vytvářet pracovní místa. Na to se často zapomíná. A chtěla bych zmínit některé údaje z Francie. Nedávná studie ukazuje, že 39 těch, kteří v prosinci 2008 ztratili práci, tedy období, kdy eh, recese byla nejsilnější, 39 lidí mělo práci o 6 měsíců později. To znamená, že na trhu práce se děje hodně věcí i v době recese. Je nutné snažit se udržovat um, síť pomoci při hledání práci. Je mnohem nákladnější snažit se reintegrovat na trh práce lidi, kteří byli nezaměstnaní dlouho. Uh, snažit se je e, dostat do kontaktu s pracovním trhem. E, naopak méně nákladné je udržovat je v neustálém kontaktu s pracovním trhem. Takže takováto pomoc je zcela klíčová. Zároveň je nutné využít všech snah, které byly provedeny před krizí. A pokud jde o iniciativy, jak dostat lidi zpět do práce. Pokud lidé jsou v kontaktu eh, s pracovními úřady, eh, mají větší šanci dostat dříve práci. Ministři hodně hovořili o nutnosti úpravy eh, úřadu práce. A hovořili o možnosti nesoustředit se tolik možná na najítí práce i hned, ale spíše na rekvalifikaci, aby lidé mohli získat nový druh pracovního místa. To ale samozřejmě znamená velké náklady na aktivní politiku zaměstnanosti. Podívejme se na financování aktivní politiky zaměstnanosti v členských zemích. Je vidět, že toto financování bylo velice omezené. Mnoho financování šlo do fiskálních balíčků, ale pokud se podíváme na přímé eh, finance na politiku zaměstnanosti, eh, tyto finance byly velice omezené. Eh, sloupečky ukazují situaci před krizí, ty tečky ukazují situaci během krize a vidíme, že rozdíl není příliš velký. Je nutné dělat více, pokud jde o zvyšování financování aktivního zapojení lidí do pracovního trhu. Ještě několik slov o mladých lidech. Já jsem zmínila, že mladí lidé velice trpí krizí. Ministři eh, hovořili velice dlouze o tomto tématu. Ehm, existují zde totiž obavy, že ztratíme celou generaci. Zaměstnanost mladých je velice citlivá, pokud jde o vliv hospodářského cyklu. Tato situace je výrazná ve Španělsku, ale také v jiných zemích. Krize má velice negativní dopad na znevýhodněné skupiny. Lidé, kteří vstoupí na pracovní trh v době krize a poté práci ztratí, má to velice dlouhodobý dopad na jejich budoucnost. Ministři se shodli na tom, že OECD musí provést hodně analýz, pokud jde o přechod ze školy na pracovní trh a že je třeba mít odpovídající politiku v této oblasti. Je nutné, aby mladí lidé měli možnost eh, získávat například stáže, pokud nemohou najít pracovní místo. Lidé, kteří už eh, nejsou ve škole, musí mít přístup eh, k pomoci v hledání pracovního místa, i když nepobírají podporu v nezaměstnanosti. To je velice důležité především z dlouhodobého hlediska, protože tito lidé musí, být, musí mít odpovídající dovednosti, aby se dostali na pracovní trh aspoň po odeznění krize. Poslední bod, který bych chtěla zmínit, se týká toho, že je nutné eh, najít rovnováhu mezi eh, krátkodobými a dlouhodobými výzvami. Je zcela zásadní, aby zde tyto dvě politiky eh, byly konzistentní. Je zásadní, aby zde existovaly ehm, režimy aktivace i v období krize, aby nedocházelo k tomu, že lidé budou nezaměstnaní dlouhodobě a že přestanou být aktivní. Zároveň je nutné, aby nebyly zaváděny plány předčasného odchodu do důchodu. A toho jsme byli svědky během předchozích krizí. A také je třeba předcházet a odsunu velkých prostředků do programů důchodového pojištění. A protože jakmile se tam lidé dostanou do této kategorie promiňte, ne důchodového, ale eh, pojištění v případě postižení. A jakmile lidé se do této kategorie dostanou, mají problém eh, dostat se z ní ven. A je nutné, aby vlády pokračovaly ve svém úsilí navzdory krizi. Chtěla bych poukázat na to, že dlouhodobé výzvy stárnoucí populace eh, budeme muset řešit. Pokud se podíváme na tento graf, vidíme, že do roku 2030 až 2050 bude stále méně lidí pracovat a bude stále více lidí v důchodu. To znamená, že bude třeba mobilizovat dodávku pracovních sil po krizi. A paní předsedkyně, vlády učinily odpovídající kroky, aby eh, zabránili tomu, že hospodářská krize přejde v krizi zaměstnanosti. Vlády ale nesmí snižovat své úsilí v boji proti nezaměstnanosti a v některých zemích je nutné učinit další opatření, především pokud jde o množství zdrojů, které se investuje do eh, boje proti nezaměstnanosti. Zároveň je nutné eh, nebránit eh, dlouhodobému začlenění lidí na pracovní trh. To jsou tedy hlavní závěry schůze ministrů. OECD bude sledovat vývoj ve spolupráci s komisí a budeme eh, aktualizovat náš společný dotazník. Eh, spolupracujeme také s Mezinárodní organizací práce a s ministry G20. Jejich schůze se bude konat na jaře 2010 v USA. Bude se soustředit na tři otázky. Návrat do práce, a tedy jak předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti. Další otázkou bude zaměstnanost mladých a e, třetí otázkou bude podpora e, dovedností, které povedou e, k nízkouhlíkové společnosti v rámci tedy nové strategie zaměstnanosti. Merci beaucoup. Mnohokrát děkuji. Myslím si, že to bylo dobré, že členové tohoto výboru měli prezentaci této studie, protože to je právě eh, předmětem našich obav a je důležité, abychom v Evropské unii a v tomto výboru, eh, abychom byli všichni zmobilizováni dlouhými vyjednáváními o legislativních eh, a technických opatřeních, ale je to výzva pro Evropskou unii a musíme ji zohlednit a také se musíme snažit působit tak, aby všechny tyto obavy eh, byly předmětem nástrojů a strategií Evropské unie do v nejbližších letech, aby hierarchie priorit byla přepracována ve správném slova smyslu, že abychom nehovořili jenom o finančních perspektivách. Takže mám tady dlouhý seznam žádostí o slovo. Je vidět, že členové komise mají velký zájem. Nejprve má slovo paní Elizabeth. A děkuji, paní předsedající. Musím říct, že pohled díky této studii OECD, který jsme právě dostali eh, před oči, eh, je velice zajímavý pro nás, protože my pracujeme na vývoji zaměstnanosti a sociálních záležitostí na celoevropské úrovni a chci vám poděkovat za to, co jste nám tady předložila díky mm, také číselným informacím a šlo o velice jemné porovnání mezi evropskými zeměmi a eh, ostatními zeměmi na celosvětové úrovni. To je velice zajímavé, protože málo kdy jsme měli takto zdokumentovanou prezentaci a ráda bych se e, zmínila o třech problémech na základě vaší přednášky. Abychom mohli upřesnit e, otázky, které si budeme klást, abychom dospěli k nějakým závěrům e, v oblasti politik. Nejprve jste ukázala velkou křehkost mladých lidí, velkou zranitelnost mladých lidí v této krizo, v krizovém období, protože to zdvojnásobilo jejich problémy při vstupu na trh práce. Můj první bod je vlastně otázkou. Mohla jste zjistit, jaký je dopad zaměstnanosti eh, můstek nebo vlastně odrazový můstek umožňující mladým lidem, aby prostě to byla více než stáž, ale aby prostě se nějakým způsobem snadněji dostali do světa práce. Jsou to eh, strategie pracovních příležitostí, které vyhovují krátko, středně či dlouhodobě. To je moje první otázka, týkající se mladých lidí. Druhá otázka a vy jste eh, zdůraznila problém, který mi dělá starosti už dlouho, a to jsou mladí lidé, kteří nemají kvalifikaci a eh, když nastoupí na trh práce, tak jsou to ti první, kdo budou smeteni eh, tornádem nezaměstnanosti. Velký problém pokud jde o ty lidi, kteří vycházejí ze školy bez kvalifikace, eh, jestli je nutné se pustit do nějakého vzdělávání pro druhou šanci, eh, tady je problém v tom, že pokaždé to musíme provádět individuálně, aby se ti mladí lidé dostali z té pekelné spirály sociálního vyloučení. A nakonec Musím konstatovat, že v té individualizaci eh, nepracujeme příliš dobře, nefungujeme příliš dobře. Které strategie vlastně fungují? Můžete nám k tomu něco podotknout? To je první otázka, první skupina otázek týkajících se mladých lidí. Druhá skupina otázek se týká práce. Tady jste se zmínila o třech bodech. Zachovat eh, pracovní příležitosti, nalézt práci a vrátit se do práce. Vy jste říkala o tom vracet se do trvale udržitelné práce, tady ten dopad veřejných politik a o e, státní zprávy v těch skupinách, které jsou nejvíce postiženy. A já si kladu otázku v, této krizové, v tomto krizovém období. My jsme se dívali s komisařem Almuniou na státní politiky, oni ty rozpočty nejsou příliš solidní. Jakým způsobem tedy můžete sladit eh, realitu rozpočtu s tímto doporučením? A teď třetí bod, abych eh, se vám neznelíbila, paní předsedkyně, udělám to rychle. V tomto krizovém období existují lidé, kteří mají práci, potřebují, se, potřebují si tu práci udržet a jsou to lidé, kteří Eh, mohou být nemocní, mají, čeká na ně dlouhá, dlouhé léčení a dostají se do kategorie zranitelných lidí, aniž by tam měli být. Co můžeme udělat z lidského hlediska pro lidi v této kategorii? Já vám navrhuji teď, abychom hned, aby teď hovořila paní Cornelisen a potom paní Dura si eh, vezme slovo, až tady budou tři, čtyři další otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že to byl velmi zajímavý úvod, velmi úplný a největší radost jsem měl z toho, že poskytuje dlouhodobý výhled, protože samozřejmě současná krize je velmi znepokojující a musíme podniknout přiměřené kroky, abychom zmírnili dopady krize na trh práce, ale dlouhodobě ji stárnoucí společnost bude mít mnohem větší dopad. V současné době je řada lidí nezaměstnaných, ale v budoucnosti budeme potřebovat úplně všechny, kdo mohou pracovat na trhu práce, aby zaplnili prázdná místa. A to také bude vyžadovat eh, mnohé od eh, zaměstnavatelů a trhu práce. Budou se muset připravit na různorodou pracovní sílu, na postižené, na migranty, na ženy, na starší pracovníky. Všichni budou mít své místo a moje největší obava je, že krize eh, vlastně prodlouží dobu, kdy stárnoucí společnost nebude tak pocitována. A bude to vlastně výmluva pro zaměstnavatele, aby se nechystali na budoucnost. A jsem zejména znepokojena postavením žen, jejich nezaměstnanost v období krize je vlastně skrytá. Například má, jsme měli žádost ze Švédska, kde zavírá velká továrna firmy Volvo. Z 90% tam pracují muži, ale ti muži vlastně také obědvají na pracovišti a zřejmě jim to zajišťuje eh, určitá stravovací společnost a také se tam uklízí. A to jsou vlastně eh, sekundárně postižené skupiny, kde, to, kde ta nezaměstnanost je vysoká a ta čísla jsou vlastně skrytá. Nedávný výzkum ukázal, že řada osob si myslí, že muži mají větší nárok na práci, protože oni jsou vlastně živiteli. A to je zakořeněno v přesvědčení lidí. To mě také znepokuje. A další, tedy starší pracovníci, často odchází jako první, pokud se propouští. Ti, kterým je nad 50 let, jsou požádáni o to, aby tedy odešli. A zaměstnavatele ve výzkumech také eh, říkají, že nenajímají osoby starší 45 let, takže je velká pravděpodobnost, že lidé, kteří jsou dnes propuštěni, budou nezaměstnáni v následujících 15-20 letech, kdy mohli pracovat. A to ještě vyostřuje problém eh, stárnoucí společnosti. To znamená, že politika na trhu práce by měla podle mého názoru zahrnovat také opatření pro boj s diskriminací, aby zaměstnavatele se připravili na heterogenní eh, pracovní sílu do budoucnosti. To jsou mé komentáře. Děkuji. Nejde o, nejde o otázku, ale o komentář ke komentáři. Takže paní Durand, máte slovo. A potom dostanou složit další. Děkuji, paní předsedkyně. Doufám, že budu mít několik odpovědí, když ne definitivní. Pokud jde o mladé lidi, první otázka, zda dočasné pracovní příležitosti, krátkodobé stáže a tak dále jsou opravdu takovým můstkem vedoucím k déle trvajícímu zaměstnání. Vše záleží na tom, o jakou zemi jde. Jsou země, kde opravdu se můžeme domnívat, že jakákoliv práce na začátku své kariéry, i když je to krátkodobá práce, se pak přemění zcela přirozeným způsobem na dlouhodobě trvající eh, pracovní příležitost a vytvoří uspokojivý kariérní profil. To je případ v severních zemích, kde to funguje docela dobře, ale především bohužel v jižních zemích a ve Francii nemůžeme tvrdit, že bychom byli ve stejné situaci, především ve Francii ale existuje to také v Itálii a ve Španělsku. Tady je opravdu dualita na trhu práce. Mladí lidé vstoupí s krátkodobou, s krátkodobou smlouvou na pracovní trh na dobu určitou. Je to taková praxe v Itálii a ve Španělsku a oscilují mezi nezaměstnaností, nezaměstnaností eh, kontraktem, smlouvou na dobu určitou a zase obráceně. To jim trvá velice dlouho, než se stabilizují v nějakém, eh, na nějakém pracovním místě. Slyšela jsem, vyslechla jsem rozhovor, který jste měli s panem Bonenem před chvílí. Je to spojeno s tou dualitou trhu práce a ochranou práce. My silně chráníme ty, kdo pracují v, na úkor všech těch, kteří se nacházejí na okraji pracovního trhu a trvá jim velice dlouho, než se do něj dostanou. Měli jsme studii o přechodu ze školy do do pracovního procesu. Eh, znám samozřejmě lépe případ Francie než těch ostatních zemí OECD a když se ta pravděpodobnost pro mladého člověka, který má smlouvu na dobu určitou, pravděpodobnost, že v příštím roce dostane smlouvu na dobu neurčitou, je velice slabá. 10% daleko slabší než ve Spojeném království a je to problematičtější a že tato pravděpodobnost se ještě snížila. V posledních deseti letech ta segmentace trhu práce se ještě zvýšila, zatímco v dalších zemích krátkodobé pracovní příležitosti eh, pro mladé lidi po odchodu ze školy, to je eh, opravdová, eh, opravdový můstek. Takže záleží na tom, jakou zemi jde, to je odpověď na vaši první otázku a ty pracovní příležitosti pro málo kvalifikované, které mohou být, které mohou být nejlepším můstkem to je vlastně to, eh, příležitost pro učně. Mladí lidé, kteří mají nízkou kvalifikaci a kteří mohou mít nějaké problémy nebo mají chuť dělat něco jiného než to povolání, které vyžaduje nějakou vysokou kvalifikaci. To je nejlepší způsob, jak přejít ze školy do eh, pracovního procesu, mít Eh, právě eh, pracovní přípravu v učňovském středisku. Druhá otázka, vaš, nebo druhá část vaší druhé otázky. Kterým zemím se daří nejlépe pomáhat mladým lidem, aby se začlenili, především když potřebujeme vysokou individualizaci. Já vám řeknu dvě, dva příklady iniciativ evropských zemí. První z Dánska, kde na základě iniciativy se usnadňoval tento přechod individualizovaným způsobem, i když to není úplně individualizované. Eh, dánská vláda eh, se ujala této iniciativy pro mladé lidi 18, eh, 19 let a 19, 30 let. Víte dobře, že v Dánsku mladí lidé studují až do 30 let a to je považováno stále za mladé lidi v přechodném období. Ti mladí lidé 15 až 17 let všichni Žáci, kteří studují, eh, musí připravit nějaký plán vzdělávání ve spolupráci se školou, rodiči a s poradci. Tento plán by měl říci, co si ti mladí představují, eh, anebo zda naopak, jestli chtějí eh, být učni, nebo jestli chtějí skončit, nebo jít do ciziny, nebo jestli chtějí rok pracovat eh, někde dobrovolně. Pakliže dostali veškeré informace a když ti mladí lidé nesledují tento plán, rodiče mohou přijít o rodinné přídavky. 18 až 19 let. Tam naopak existuje jiný typ opatření pro mladé lidi, kteří podstupují riziko nebo kteří vlastně by mohli dostat e, nějakou dávku nebo kteří jsou nezaměstnanosti, pohovoří s e, odborem pro zaměstnanost týden poté, co se zapsali a v těch dalších dvou týdnech se jim něco nabídne. Buď nějaká práce nebo se jim nabídne, aby se vrátili do školního, e, do školního systému, anebo dostanou specifickou odbornou přípravu a dále chodí pracovat do podniku. A e, snaží jsme se vyhnout tedy dlouhodobé nezaměstnanosti a proto je možné mladým lidem, kteří byli nezaměstnaní, nabídnout subvenci v podniku, který je příjmem. A pro ty, kdo dostali dávky v nezaměstnanosti, déle než 12 měsíců. A navíc pokusíme o jejich rekvalifikaci, dostanou základní nějaké vzdělání eh, v některých oblastech. Vidíte, že to nejsou úplně eh, individuální přístup, úplně stoprocentně individuální, ale hodně individualizné přístupy, město UK Use Guarantee aby všichni mladí lidé, kterým je méně než 25 let, kteří byli nezaměstnaní déle než rok, dostali nabídku na práci nebo na další odbornou přípravu, anebo to, čemu se říká v anglosu, anglosaských zemí community work, to znamená práce v nějakém spolku, nějaké asociaci. A stejným způsobem se snažíme monitorovat osobněji nebo individuálněji tyto mladé lidi. Třetí oblast. Eh, ty eh, velice eh, zranitelné kategorie práce. O to s tím spíše, že, že jde o krizové období. A mám-li zkomentovat tento komentář právě tyto kategorie, o, o ty bychom se měli starat o daleko více v období krize, abychom nespadli do té léčky, s níž jsme se setkali při předchozích krizích, co, to znamená je vyšoupnout z pracovního trhu a už se o ně nestarat. A když toto dáme do perspektivy s potřebami eh, pracují, pracovních sil eh, v dlouhodobém horizontu, je důležité, abychom se o ně starali, o tyto lidi už teď. Udělali země specifická opatření pro tyto lidi, protože jsou tady priority a některé urgentní případy. A když se podíváme na počet eh, nezaměstnaných a těch, kdo se zapisují vlastně na úřad práce, tak to, jsou, to je vlastně první priorita. Tak když dovolíte udělat komentář ke komentáři. Tourist zareagovala na britskou otázku. My jsme se skutečně přimlouvali v OECD ještě před krizí za to, aby že stárnutí populace je takovou výzvoje, že třeba skutečně mobilizovat veškeré zdroje na trhu práce a všichni pracovníci, osoby s postižením, migranti, všichni by měli být vlastně předmětem péče, aby mohli pracovat a v oblasti postižení reformy, které jsme prosazovali, jsou reformy, které se vlastně týkají zbytkových dovedností a kapacit. A dostáváme se tedy od vlastně vyhodnocení postižení k, ke zbytkovým dovednostem. A mimo veřejnou službu zaměstnanosti se snažíme prosazovat zaměstnanost a zachovat zaměstnanost u těchto skupin co se týče starších pracovníků a žen během krize, to nebyly skupiny, které byly nejvíce zasaženy. Jak už jsem řekla, z důvodu eh, opatření se zkrácenou pracovní dobou, to bylo příznivé pro všechny pracovníky, například v atmolovém průmyslu, kde řada starších pracovníků díky eh, částečné zaměstnání nebo zkrácené pracovní době si udrželi své pracovní místa, protože tradiční odvětví byla nejvíce zasažena. Tam, kde jsou tedy muži nejvíce postiženi. Ženy nebyly vlastně neuměrně postiženi ani starší pracovníci, což neznamená, že bychom se neměli zabývat situací žen a starších pracovníků v dlouhodobějším výhledu a vytvářet například pro ženy celou řadu politik příznivých pro rodinu, které by šly nad rámec běžných politik zaměstnanosti, péče o děti, politiky v tomto směru, nárok na eh, volno v související s ošetřováním a péčí o děti. Řada věcí se již stala, další věci by měly nastat, abychom podpořili zaměstnanost žen. Děkuji mnohokrát Sergio Koferaty. Thomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Zaznívají velmi zajímavé věci, o kterých se uvažovala. A přesto se podle mě jeví příliš optimisticky. Scénáře, které nám popisujete, nás přivádějí k méně uklidňujícím závěrům, když se podíváme na situaci v posledních týdnech. A bylo by možné čerpat závěry z vaší práce poměrně optimistické závěry, ale řada ekonomů, se kterými jsme hovořili, zejména co se týče práce eh, komise týkající se krize, vlastně naznačuje důvody finanční krize. Ale když hovoříme o sociálně-ekonomických dopadech této krize, tak eh, experti se všichni domnívají, že i efektivní kroky pro stabilizaci finančního sektoru, které by umožnily změnit základy naší ekonomiky, budou účinné pouze středně nebo dlouhodobě. A ti nejoptimističtější si myslí, že dojde k pozitivnímu dopadu až za, dva, za tři roky. A nejpesimističtější nám říkají, že zřejmě bude třeba se smířit s velmi nízkou mírou růstu minimálně 10 let. Uvědomuji si, že práce těchto expertů, které stimulujeme našimi otázkami, je obtížná. Vaše práce je obtížná, protože minulé krize nemohou být eh, vzorem. A je tu celá řada nových skutečností, které komplikují vaši práci. Ale musím říci, že když hovoříme o čase, o oživení, kdy to oživení nastane a kdy trh práce vlastně poskytne nové možnosti. Veškeré tyto informace jsou podmíněny statistickými údaji. A u mé země máme informace o tom, že jsme na míře nezaměstnanosti, kterou jsme nezaznali eh, deset let. 8% nezaměstnanost, 2 eh, miliony nezaměstnaných, to jsme již nepamatovali od 90. let. A u těchto čísel, a tím se dostávám vlastně k eh, otázce, tyto údaje, tato čísla jsou tlumena částečně a dokonce značně tlumena, když eh, používáme různé ochranné prvky využívané jednotými státy, prvky sociální ochrany, které se mohou lišit. Ale statisticky znamenají, že celou nezaměstnanost nezaznamenáme. Osoba, která nepracuje a která je chráněna, která dostává svůj plat a dostává dávky od státu, tedy statisticky není započítána jako nezaměstnaná. Tato, tyto formy ochrany jsou samozřejmě velmi nákladné. A žádný ze států v této krizové situaci nemůže předpokládat, že bude tuto ochranu provozovat 10 let, jak očekávají nejpesimističtější ekonomové. To znamená, že se věci ještě zhorší v roce 2010 a naproti tomu vlastně bude méně ochrany. Ochrany, která dosud tlumila dopad nepříznivých údajů, tedy rozdíl mezi situací, kdy skončí ochrana a kdy dojde k oživení ekonomiky a oživení na trhu práce, to je, myslím, ten největší sociální problém, eh, který zaznamenávají všechny evropské země. Vím, že věci jsou asi složitější, protože lidé, kterých se to týká, kteří budou zasaženi oživení na trhu práce, nejsou nutně stejní lidé, kteří byli předtím vytlačeni z trhu práce. Přesto považuji za velmi znepokojivé a zaslouží si to zvláštní pozornost našich ministrů právě to, co se, jsem zde chtěl popsat. Řada lidí je chráněna, ale jejich ochrana skončí v následujících měsících, případně letech. Oproti tomu skutečné oživení se dostaví až mnohem později. Jak tedy čelit eh, tomuto posunu? Jak na to mají reagovat ministři? Máme čtvrt hodiny, tři žádosti o slovo, takže vás požádám, abyste byli o něco stručnější, aby mohla paní Dora odpovědět, pan Thomas Mann a pan Butakis. Děkuji, paní předsedkyně. V Německu říkáme, že nakonec náš, nás pokoušou psy. Ale já si myslím, že je dobré, že Evropský parlament našel správnou odpověď. Máme zde speciální výbor pro řešení krize. Ne, nejedná se jenom o finanční krizi, ale také o sociální krizi. To jste také zaznělo. Já jsem se chtěla zeptat na Kurzarbeit. Já jsem z Německa a zdá se, že naše hospodářství na tom dobře, protože máme malé a střední podniky. Uh, Zavedli jsme Kurzarbeit, to znamená to, že využíváme peníze daňových poplatníků a podporujeme podniky, aby si podřeli své zaměstnance. Je to časově omezené a samozřejmě tato opatření budou muset být zrušena. Já jsem ale optimističtější než někteří ostatní kolegové. Já si myslím, že tímto způsobem je možné posílit eh, hospodářský růst. Moje otázka se týká Kurzarbeit. Eh, Kurzarbeit je eh, určitou, eh, určitým příkladem dobré praxe. Přebírají to jiné země? Dále, aby bylo možné zlepšit počet pracovních míst. my jsme poukázali na to, že potřebujeme mít regionální instituce, které vždy vědí to, co se děje Eh, na místě, na daném pracovním trhu. Je to v jiných zemích také tak, že mají tyto regionální instituce? A poslední otázka se týká eh, mladých lidí. Eh, je špatné, abychom jim říkali, že se narodili ve špatné chvíli. My musíme vytvořit podmínky pro to, aby se mohli dostat na pracovní místa. Je nutné, aby měli eh, dostatek příležitostí vzdělávat se, aby bylo dostatek eh, míst eh, na univerzitách a ve školách. Mm, jakým způsobem si myslíte, že by se toto mělo řešit? Děkuji, pane Mane. Pan Popakis a prosím. Děkuji za přednášku, byla velice zajímavá. Já bych chtěl říct následující věc. Hovořili jsme o hospodářských opatřeních na národní úrovni, ale je jasné, že zde existují velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, ať už jde o makroekonomické údaje nebo o určité projevy krize. Já jsem ze Řecka a tam máme následující problémy. A jinak než v jiných zemích OECD je v Řecku situace taková, že zde není žádná pevná souvislost mezi investicemi a nezaměstnaností. Zároveň bylo zjištěno, že mezi veřejnými investicemi a nezaměstnaností v jiných zemích souvislost existuje. Nejde zde tolik o hrubý národní důchod eh, celkově, ale jde zde o podíl hrubého národního důchodu na odpovídající opatření. Jak to vypadá s opatřeními? Jsou velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi? Vy jste řekla, že je nutné mít aktivní politiku zaměstnanosti a že je eh, nutné mít opatření pro to, aby se také migranti dostali zpět na pracovní trh. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla říct jenom několik slov eh, k tomu, co jste říkala o Dánsku. A prosím vás, podívejme se na dopady návrhu dánské vlády. Já si myslím, že to není nejlepší způsob, jak tedy potrestat eh, rodiče eh, dětí já mám velké pochybnosti o návrhu dánské vlády. Uvidíme, jaké bude mít výsledky. Já jsem ráda, že jste zmínila otázku nezaměstnanosti mladých. Já to vidím jako velký problém. Vy jste řekla, že um, mladí lidé jsou často zaměstnáváni uh, na krátkodobé smlouvy. Je zde souvislost um, Překrývají se tyto dvě skupiny, tedy mladí lidé a lidé zaměstnaní na krátkodobé smlouvy. A samozřejmě um, lidé se, mladí lidé se snaží uh, dostat na uh, pracovní trh a dostávají krátkodobé smlouvy a ve chvíli krize jsou potom prvními, kteří jsou vyhozeni. A to je činí zranitelnými. Co s tím můžeme udělat, kromě toho, že vytvoříme více pracovních míst? Máme se soustředit více na jednotlivce, a tím, že budeme poskytovat další možnosti vzdělávání a tak dále, ale zároveň je zde ta strana poptávky po pracovnících. A pokud se podíváme do Evropy, málo evropských zemí má odpověď na to, jak vytvořit pracovní místa v době krize využívá se hodně peněz daňových poplatníků, ale využívají se správným způsobem? Já zde mám velice specifický přístup, ale kineziánský přístup, ale e, jakým způsobem je možné vytvořit pracovní místy, místa v této době krize? když mají politiky zaměstnanosti eh, špatný obsah, potom omezujeme možnosti eh, jednotlivců. Eh, já mám přátelé, kteří musí jezdit do Dánska jenom proto, aby si přebrali svoji podporu v nezaměstnanosti. Musíme mít takovou politiku, která pomáhá jednotlivcům. Mnohokrát děkuji. Paní Duro, máte sedm minut na to, abyste zodpověděla všechny tyto dotazy. Určitě se vám to podaří, pokusím se. Nejdříve budu řešit otázku přenaného optimismu. Pokud máte pocit, že jsem vykázala přenaný optimismus, tak možná to je můj způsob projevu, možná se moc usmívám, ale op upřímně za to OECD není příliš optimistická do budoucnosti. Máme naopak pocit, že obnova bude slabá. Máme tu vysokou míru trvalé nezaměstnanosti po určitou dobu. A zatím jsme krizi nepřekonali. Budeme zaznamenávat nízkou míru růstu. A jak už jsem zdůraznila, několikrát je tu velké riziko dlouhodobé nezaměstnanosti, a jak jste správně řekla, celá otázka obnovy a oživení vlastně není udržitelná, protože vlastně jde o přežití. Ekonomiky přežívají díky eh, obrovským fiskálním balíčkům. Avšak co nastane, až tato opatření budou omezena? Co nastane a až se začnou vztahu, až se začne tedy přestávat s opatřeními, jak to bude vypadat. A v ekonomickém výhledu, který jsme vydali 19. října, je o tom řeč. Probíhá také dlouhá diskuse o tom, jaká by mohla být situace na trhu práce a zejména vlastně oživení bez zaměstnanosti. To je situace, která může nastat eh, poměrně dlouhou dobu, kdy nedojde k eh, vyšší nabídce pracovních míst při současném oživení. Takže já bych tedy mírnila ten přehnaný optimismus, který jsem údajně vykázala. Samozřejmě globální prostředí a makroprostředí a jak naše ekonomiky a ekonomika EU se budou situovat, pokud je o zaměstnanost, to do značné míry závisí na tom, jakým způsobem bude konsolidován finanční sektor, jak bude možné půjčovat malým a středním podnikům. A já jsem o tom nehovořila, protože jsem byla požádána, abych pohovořila o opatření na trhu práce, ale není možné eh, opomenout eh, situaci na trhu práce ze širšího kontextu. Takže my jsme říkali, že se budeme zabývat otázkou návratu do práce hrozby dlouhodobé nezaměstnanosti, abychom poskytli rady vládám, co je možné udělat. A je to velmi obtížné, protože tato krize, jak bylo správně řečeno, je krizí jinou než minulé krize. A i když se můžeme poučit z minulých krizí, tak pokud je o politická doporučení, nemůžeme opírat naše doporučení o zkušenosti z minulých krizí, protože tato krize je úplně jiná. Tím se dostávám k odpovědi na otázku našeho německého kolegy. Ano, poptávky, a opatření na trhu, jako je Kurzarbeit, skončí. Pacient, který je předmětem medikace, vlastně eh, vidí, že stav se zlepšuje a dokdy bude tedy medikován. Nemůže to trvat na věky. V Německu bylo ohlášeno nové prodloužení, tato opatření mohou trvat tři roky. Ale je to krátkodobé opatření? Asi úplně ne. Avšak je to obtížné rozhodnutí. Kdy rozhodnete o zrušení opatření? Kdy to může mít skutečně vlastně dvojí dopad? Protože ekonomický výhled říká, že krize bude mít trvalý dopad na výrobu, na růst. To znamená, že se vlastně můžeme vrátit na nižší úroveň protože je tu skutečně ten dopad eh, takzvané hystereze. Pokud je o mládež, je to stejné. Tady bychom měli být, eh, jak to říci, o něco aktivnější, protože opatření, která mají pomoci mládeži nyní, eh, by měla přispět i do budoucnosti. A důraz by neměl být vytvářet pracovní místa ve veřejném sektoru, abychom, abych zareagoval na jednu otázku, tedy vytvářet místa ve veřejném sektoru, která nikam nevedou. Zaprvé je třeba se vrátit do školy, dokončit vzdělání a přípravu, získat kvalifikaci a připravit mladé pro budoucnost. A pokud je třeba investovat do určité skupiny, tak by to samozřejmě byly být mladí. A rozhodnutí mezi dlouho a dlouhodobým opatřením a krátkodobým tady to není tak vyostřené. Samozřejmě mají být krátkodobá opatření, ale zejména dlouhodobá, aby dlouhodobě mohly být integrovány na trh práce. Co se týče řecké připomínky, sam, samozřejmě v době, kdy je rozpočet napjatý a dochází k explozi veřejného dluhu a veřejného deficitu, je třeba zajistit, aby každé euro, které někam investujete, bylo investováno efektivně. A je nešťastné, pokud veřejné investice nevedou k zaměstnanosti v Řecku a je třeba udělat mnohé pro to, aby investice byly efektivnější. A když to říkám, tak je třeba skutečně dát větší prostředky na aktivní politiku na trhu práce a na e- efektivní politiky, ne na jakékoliv politiky, abych odpěl na dánský komentář. Tedy prostě pouze zapojit osoby do odborné přípravy jenom, aby už eh, zmizely ze statistických údajů. Eh, model flexicurity je velmi nákladný a Dánsko je zemí, která vydává nejvíc na poli- aktivní politiky na trhu práce. A kdybych já byl, byla daňovou poplatnicí v Dánsku, tak bych sledovala, jak jsou prostředky vynakládány. A myslím, že to je naprosto legitimní otázka voličů. Tedy je třeba zajistit, aby tato opatření byla efektivní. My zde děláme reklamu pro práci OECD, ale myslím, že asi je to správné. Existuje celá řada eh, jednotlivých studií podle konkrétních zemí OECD, které jsou na našich internetových stránkách a kde je patrné, které postupují efektivně a které nikoli. A mantra při krizi byla vlastně zabývejme se kvalifikací, odbornou přípravou. To byla e, základní premisa během krize a bylo to užitečné. Ale je třeba zajistit, že prostředky jsou vynakládány efektivně. Děkuji mnohokrát. Neomlouvejte se za reklamu pro OECD Jste tu proto, abyste mluvila o vaší práci a myslím, že kolegové si váží těchto informací jenom pro pořádek. Pokud paní Cornelisen je dokonalá anglofonie je nizozemka.